Ah, ya, eh, Ocampo.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 Kolegy. Kolegové. Eh, přejdeme k veřejnému slyšení role Evropské unie v latentních konfliktech. A mm, především se zaměříme na eh, Kavkaz, Jižní Kavkaz a Zadněstří. Takže konflikty v Gruzii Eh, v, to bylo v srpnu 2008, to vlastně úplně zpřevrátilo celý region. Evropská unie se tehdy zmobilizovala a to prostřednictvím eh, nejprve mediace, kterou prováděla a potom tam vyslala monitorovací misi. Eh, konflikt byl také příležitostí pro takovou úvahu o těchto takzvaně latentních konfliktech, které mohou kdykoliv přerůst ve skutečné konflikty a pokud nenalezneme adekvátní řešení včas. A zde my máme sdělení z roku 2004, kdy komise eh, tvrdí, že v sousedství a jinde Evropská unie nemůže se pouze omezit na tu ekonomickou politickou sféru. Také by měla garantovat stabilitu, měla by zajišťovat prevenci konfliktu a eh, zvládat krize u svých dveří a e, toto i bylo e, opakováno v pražském e, prohlášení z roku 2009. V minulém roce zde byla celá řada iniciativ jako východní partnerství i nabití účinnosti Lisabonské smlouvy, jmenování vysoké představitelky pro zahraniční politiku. To všechno nás vede k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jakou roli Evropská unie by měla hrát při řešení těchto tzv. latentních konfliktů. A i naše, náš výbor se rozhodl vypracovat zprávu o evropské strategii pro Jižní Kavkaz a to je vlastně důsledek všech těchto úvah. Návrh zprávy pana Kirilova zdůrazňuje nutnost, aby Evropská unie měla koherentní strategii, která by koordinovala aktivity v regionech a v jednotlivých zemích. A tak, aby tato strategie byla efektivní a především plnila adekvátně cíle. A dnešní slyšení by mělo stimulovat tuto diskuzi a dát i takovou eh, inspiraci našemu zpravodaji, takže eh, s velkým potěšením dnes odpoledne vítám experty, paní doktorku Sabin Fischerovou, paní doktorku Sabin Freiserovou a pana doktora Jonathana Kohena. Vítejte. A e, poté, co e, přednesou své projevy, tak dám slovo kolegovi Kirilovi, aby on nám představil návrh zprávy o Jižním Kavkazu já děkuji tedy, že jste se dostavili a rád bych, abyste v těch projevech se omezili zhruba na 10 minut, tak abychom poté mohli vést diskuzi. Děkuji a prosím, máte slovo. Okay, no. Thank you very much and also Děkuji mnohokrát a děkuji také výbor za pozvání na to, to slyšení. Požádali mě, abych pohovořila o politice EU a řešení konfliktů v oblasti postsovětských států. Vzhledem k tomu, že hovoříme o Jižním Kavkaze, já bych se ráda zaměřila především na ty nevyřešené konflikty na Jižním Kavkaze, tak bych to ráda nazývala. Uh, bude tam také několik bodů o podněstří. Materiál se v současné době rozdává, ale na to se ve své prezentaci zaměřovat nebudu. Nebudu se zaměřovat ani na nástroje EU, jelikož mám jenom 10 minut a domnívám se, že toto by trvalo příliš dlouho. Já myslím, že je zřejmé, že účastenství EU na řešení konfliktů v regionu eh, za posledních přibližně sedm let roste a já bych se ráda zaměřila na dosažené úspěchy, ale také neúspěchy této politiky, tohoto přístupu na Jižním Kavkaze. Nejprve pár slov k dosaženým úspěchům, jak jsem řekla. Angažovanost EU od roku 2003, kdy byl jmenován zvláštní eh, zástupce EU pro Jižní Kavkaz, vzrostlo. A obecně lze také říci, že EU úspěšně prohloubilo své bilaterální vztahy se třemi kavkazskými republikami. Sledem k tomu jak se EU staví k konfliktu k Náhorním Karabachu a ke snaze vyřešit konflikty e, za Kavkazem. E, naše snahy se omezují na Gruzii a jak víte, po válce Rusko-Gruzie z srpna 2008 EU e, se stává klíčovým aktérem v řešení konfliktů a výrazně přispěla k ukončení války ze srpna 2008 a také použilo řadu nástrojů, aby zabránilo eskalaci toho konfliktu. E, ty nástroje najdete vyjmenovány v mé PowerPointové prezentaci a spíše negativně nyní. Musíme si také uvědomit, že EU jako další mezinárodní subjekty nedokázalo předejít vypouknutí války v tom srpnu roku 2008 i přesto, že jsme vnímali rostoucí napětí v tom regionu po válce Unie nedokázala vyvíjet dostatečný tlak na Rusko, aby dodrželo příměří a nedokázala také zabránit vzniku nového statu quo a EUMM nemohlo plně realizovat svůj mandát vzhledem k tomu, že neměl přístup do Abcházie a ženevské hovory. Eh, tam nebyl dostatečně pevně definovaný formát, možná přinesou nějaký pokrok. Můžeme říci, že předem existující formáty nebyly úspěšné také, eh, proto tady tato otázka ohledně ženevských rozhovorů zůstává nezodpovězená. Jak jsem uvedla, eh, v Nahorním Karabachu se EU neangažuje, proto je obtížné hodnotit politiku tam. Abych schrnula, angažovanost EU v Gruzii narostla výrazně a i přes dosažené úspěchy eh, však zůstává naše angažovanost eklektická a křehká. Eh, válka z roku 2008 celou situaci v Gruzii také výrazně zkomplikovala a to má samozřejmě také dopady na politiku EU. Nyní bych se ráda zaměřila na překážky, překážky na cestě k účinnější politice EU v řešení konfliktů na Kavkaze. Osobně vidím čtyři hlavní dilemata, která podkopávají úspěšnou politiku EU v regionu. Jednak existuje určité dilema mezi přístupem založeným na eh, rozvoji a eh, přístupem, který se naopak za zakládá na etnické dimenzi konfliktu. Eh, v politice vůči kavkazským republikám EU klade a kladla vždycky velký důraz také na hospodářský rozvoj jakožto prostředek řešení konfliktu hlavní myšlenkou za tímto přístupem je skutečnost, že úspěšná transformace těchto zemí na stabilní demokracii a prosperující ekonomiky podpoří eh, vzájemnou důvěru a usměřování a později neuznaná území eh, Mm, uznají také možnost své opětovné integrace jako možnosti do budoucna. Po určitou dobu v Jižní Oseti byla tato cesta vnímána jako konstruktivní, kde byly smíšené struktury a obecně smíšen, také etnické eh, hranice nebyly jasně dané teritoriálně. Ale pokud existují jasně vymezená hranice teritoriální mezi separatistickým územím, jako je případ Avkázie a Horní Náhorního Karabachu, takový přístup zjevně tu důvěru nevytváří, Naopak, jednostranná ekonomická podpora může dokonce eh, zostřit napětí mezi etnickými komunitami. Musíme však zmínit jednu výhradu. Vzhledem k tomu, že ani evropská politika sousedství, ani východní partnerství nenabízejí perspektivu členství, tady nám se jedná konkrétně o Gruzii, má EU velmi omezené kapacity pro podporu domácího vývoje a také pro účinnou aplikaci podmíněnosti. A v důsledku toho EU nemůže vyvážit politický a hospodářský Eh, eh, politické a hospodářské působení dalších zemí, jako třeba Ruska v, národním, v náhorním Karabachu. Ale pokud se tedy zaměříme pouze na rozvoj, EU obecně podceňovala etnický rozměr konfliktů, dokonce někdy takové konflikty ještě zostřila. Dále bilaterální vztahy na straně jedné a mediace podpora důvěry na straně druhé. EU se snaží působit také formou bilaterálních vztahů, e, ale to bohužel podkopává možnost působit na utužení důvěry. To se ukázalo zjevně po v případě Gruzii, kde nová administrativa Sakašviliho aktivně lobovala za širší zapojení EU při řešení konfliktů jako součást strategie transatlantické integrace, přípravy na vstup do NATO a podobně. A to eh, se setkalo eh, také s asertivním a trochu nacionalistickým přístupem k neuznávaným územím. EU začala být vnímána spíše jako spojenec gruzínské vlády ze strany politických aktérů v Jižní Osetii a v Abcházi. A to ve výsledku omezovalo možnost EU eh, hrát roli zprostředkovatele mediátora. Z hlediska na Horního Karabaku se skutečně EU dostala z bláta do louže, protože v rámci politiky sousedství a východního partnerství se EU pokouší vytvářet partnerské vztahy jak s Armenií, tak s Azerbajčánem. A vzhledem k tomu, že tyto dva státy jsou stále ve válečném stavu vzájemně, oh, hledně území Náhorního Karabachu, je velice obtížné pro EU eh, pomoci tento konflikt vyřešit. Další záležitost se týká očekávání a to, jak to vnímají eh, země zasažené konfliktem. Měli bychom zmínit, že politika EU v řešení konfliktu Eh, jakožto v celém regionu, byla spíše reaktivní, nikoli proaktivní a v důsledku toho vždycky závisela na požadavku ze strany zasaženou státu. Ehm, například konflikt eh, Gruzí, konflikt eh, na Horní Karabach. Porevoluční gruzínská vláda byla velmi proevropsky otevřená, zatímco ani Armenie, ani Azerbajdžán neukazovali zásadní zájem o to, aby se EU angažovala víc. Arménie vzhledem k tomu, že existující formát je poměrně výhodný. I jejich strategické partnerství s Ruskem posiluje její postavení ve vyjednávacím procesu a Azerbajdžán zase vzhledem k určitým obavám e, z angažovanosti EU a větší interakce mezi e, úřady EU a úřady v Nahorním Karabachu by mohlo Eh, tomu území dát mezinárodní legitimitu, která by mohla eh, Azerbajdžan ve výsledku poškodit. Obecně lze říci, že není dostatečný zájem o větší úlohu EU. A tato absence zájmu je také zakotvena v obecném vnímání konfliktů v daném regionu, které jsou stále ovlivněny geopolitickým myšlením. A toto geopolitické myšlení nezapadá do eh, vnímání EU sebe sama, jakožto takzvaná soft power, tedy měkce působící velmoc síla, eh, zároveň s tím, že u nás už existuje postmoderní vnímání otázek bezpečnosti. A poslední záležitost, kterou bych chtěla zmínit, je absence koherentní strategie v EU. Faktory, které jsem zmiňovala, podle mého názoru jsou dále zostřeny faktem, že EU chybí koherentní strategie pro její politiku a pro řešení konfliktu v daném regionu, a to ze tří hlavních důvodů. Jednak spolupráce v aktivitách EU v regionu nefunguje vždycky hladce, konkrétně Gruzie, která se stala takovým přeplněným jevištěm pro tyto aktivity. Za druhé, stále existuje propast mezi členskými státy z hlediska důrazu zahraniční politiky EU, jich nebo východ. A za třetí, a co je nejdůležitější, i nadále zůstává obrovská různost názorů mezi členskými státy EU na vztahy s Ruskem. To se ukázalo zvláště výrazně v případě Gruzie kde se za posledních pár let projevily dva konflikty, které přerostly v konflikt přímý, v přímou konfrontaci mezi Ruskem a e, Gruzí a to e, EU paralizovalo. A zabránilo to Unii jednat, mohla jednat až po válce. Na základě této analýzy bych ráda zmínila tři aspekty důležité do budoucna pro politiku EU v řešení konfliktu v regionu. Za prvé se domnívám, že EU by měla v ní opětovně zvážit přístup založený na rozvoji tyto faktory mohou být důležité v některých konfliktech, ale v jiných konfliktech nepřinesou kýžené výsledky. A hodnocení EU jednotlivých konfliktů by mělo brát v úvahu také etnopolitický rozměr a rozměr identity. Tyto rozměry se tam projevují a mělo by se to také odrazit ve strategiích rozvoje. E, za další Domnívám se, že EU si musí být vědomo omezení bilaterálního přístupu při řešení konfliktu vzhledem k širšímu a legitimnímu zájmu EU o funkční vztahy v daném regionu je tento přístup nevyhnutelný, ale zároveň si myslím, že by EU měla mít v rezervě nástroje, které umožní aktivně zapojit další strany do řešení konfliktu, včetně e, subjektů občanské společnosti. E, ty mohou sehrát klíčovou úlohu. A také chci na tomto místě zmínit jednu důležitou věc, angažovanost bez uznání, eh, jak to podporoval Peter Semneby, eh, jde přesně tímto směrem a myslím si, že eh, tento přístup by měla EU aplikovat. Co třetí, v procesu implementace Lisabonské smlouvy je potřeba zaměřit se na výraznější harmonizaci nástrojů, které působí na Jižním Kavkaze. Užší spolupráce mezi radou a komisí eh, přes no, její jmenovaného vysokého reprezentanta a to vše vypadá velice slibně. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že pro EU bude velmi obtížné okamžitě eh, překonat vnitřní rozdílnosti ve vztahu k Rusku. Tady EU se bude muset také poučit a to bude trvat nějakou dobu a myslím si, že východní partnerství je v tomto smyslu eh, krokem správným směrem, protože odráží širokou koalici členských států i přes ty rozdílné názory. A i přesto, že nevyřeší eh, neřešené konflikty přímo, umožní eh, vznik kompromisů z hlediska východního partnerství a to by mohlo mít pozitivní dopady obecně na řešení konfliktu v daném regionu. Děkuji. Děkuji. A pokračuje paní doktorka Freiserová, prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo bych chtěla poděkovat výboru, že mě umožnil dnes zde eh, se vyjádřit k Evropské unii v Jižním Kavkazu a já bych spíše chtěla podat aktuální informace eh, o situaci v regionu v roce 2009, abychom si udělali přehled, jaký je stav a chtěla bych se zaměřit na regionální dimenzi, to znamená, co se tam stalo z pohledu celého regionu Jižního Kavkazu. Poté položím otázku, zdali Evropská unie eh, hraje roli, jakou má a poskytnu určitá doporučení, jak Evropská unie by mohla zvýšit svoji přidanou hodnotu pro eh, řešení konfliktu a budování míru v regionu. od doby, kdy před dvěma lety, tedy v lednu 2008, parlament přijal usnesení o regionu, tak situace se tam významně zhoršila. Já nebudu zde hovořit eh, o konfliktu mezi Gruzií a Ruskem v srpnu 2008, to všichni dobře známe, ale samozřejmě to byl převrat, přelom, přelomový, přelomová situace. Situace se stala více nestabilní a to eh, trochu jaksi odblokovalo ten zablokovaný konflikt. Rok 2000 tato událost to není jediná negativní věc. Od roku 2009 eh, situace se vůbec v terénu nezlepšila. Rusko mm, nadále porušuje mm, dohody o příměří z, ze září října 2008, to znamená nestahuje eh, své ozbrojené síly tak, jak má, pokud je o mm, čísla, pokud je o ta, ty lokality, má tam asi pět tisíc v Jižní Osetii a pět tisíc v Abcházii, mm, takže to je kvantitativně řečeno mm, dokonce navýšení eh, počtu Eh, ozbrojených sil a také i eh, zde došlo ke kvalitativní změně při působení těchto sil. Již zde není žádná iluze, že by působili pod mezinárodním eh, mandátem, nejsou peacekeepingovými silami, jsou to ruská vojska která tam jsou prostřednictvím smlouvy podepsané mezi Ruskou federací, Abcházií a Jižní Osetí. A tím se situace významně změnila. Kromě toho, Rusko, jak to vypadá, eh, se tam usadilo nadlouho, tedy v Jižní Osety a v Abcházii. Je to, eh, jsou to smlouvy na 49 let, eh, půl miliardy amerických dolarů na tento rok tam vyčlenili, aby posilovali hranice a aby vůbec tam udrželi své vojenské síly. Očekává se, že Rusové tam eh, vytvoří velice silné vojenské základny a také i se hovoří o tom, že u Černého moře ta jejich základna Šamšira tak asi eh, nakonec tedy eh, vlastně mm, se Eh, vlastně převezme tedy eh, tu, eh, tu sílu a ty prostředky ze Sevastopolu, i když asi nebude mít ty kapacity, jako má přístav Sevastopol, ale o tom se hovoří v regionu. Takže Rusko tam posiluje svoji přítomnost a je tam dlouho. A také i v roce 2009 jsme viděli, zavřela se mise OSN, OBSE a pouze tam je IOMM, což je tedy mise, která tam hraje pozitivní roli, roli v Gruzii, ale nemá přístup nebo spíš omezený přístup do Abcházie a Jižní Osetie. A ještě pokud jde o té další konfliktní oblasti, náhorní Karabach, tam také malý pokrok je vidět eh, a bezpečnostní situace se zhoršuje. V roce 2009 porušování příměří neustále, využívání eh, eh, tvrdšího nebo tedy silnějšího vojenského materiálu, ostřelovače tam působí, dělostřelectvo, takže ta situace se nezhoršuje. Pardon, ta situace se nezlepšuje v terénu. A to je tedy chmurný pohled, ale trochu tam došlo i k pozitivnímu, pozitivnímu vývoji, pokud se na to podíváme z pohledu regionu. Zde asi je takové světélko v tunelu, což je podpis protokolu mezi eh, Tureckem a Armenií v říjnu 2009. Podpis těchto protokolů to není něco, co jen tak spadlo z nebe. To byla léta, léta vyjednávání, tajných vyjednávání, které eh, i usnadnilo Švýcarsko a nakonec tedy Turci a Armenci se na tomto dohodli a také i mm, to mm, eh, znamenalo eh, to i je díky tedy takovému zbližování se těchto dvou národů na úrovni občanské společnosti, což probíhá již dlouhou dobu a to všechno umožnilo se dostat tam, kam teď jsme se dostali, tedy podpis protokolu v roce 2009. A tyto protokoly by měly zajistit tři věci. Za prvé diplomatické vztahy mezi Tureckem a Arménií, potom otevření, tedy uzavřené hranice a také i vytvoření bilaterálních komisí e, mezi těmito dvěmi zeměmi. Zajímavé je, že nic z toho by nebylo možné bez eh, tiché podpory Ruska. Je asi překvapivé, když se podíváme na historii Ruska, tak Rusko eh, pozbuzovalo je ke zblížení. A to i z důvodu vlastních, tedy ekonomických důvodů, zájmu, protože otevření hranice mezi Tureckem a Arménií také pozitivně přispěje k tomu, že Rusové budou moci lépe investovat v Arménii, také i eh, zde to vlastně otevře eh, cestu k základně Ruska v Arménii, také i to eh, zajistí lepší tok obchodu, příležitost pro přepravu zboží pro eh, Rusy, Turky v regionu. Co je také zajímavé, je, že Rusko podporovalo toto zbližování a zároveň v posledních letech jsme viděli velké posilování vztahu mezi Tureckem a Ruskem. Eh, protože Rusko je největší obchodní partner eh, Turecka. Samozřejmě mm, velká část ekonomiky v Turecku je cestovní ruch a po, vlastně v minulém roce Rusové poprvé mm, představili největší počet turistů v Turecku. A energetika. Turecko a Rusko mají společné zájmy ať eh, jsou to dohody o produktovodu Jižní South Stream, tedy přístup k Černému moři, a mm, Turecko zajistí přístup Rusku, e, také i dohoda postavit společné, vybudovat společné e, konsorcium e, pro produktovod z Černého moře do Středozemního moře a další dohody, které se týkají energetiky. Yeah. Nejde ale pouze o energetiku, která zbližuje Turky s Rusy. Před dvěma týdny eh, er- Erdogan, když byl eh, v Moskvě, tak Turecko nabídlo Rusku eh, zrušit vizovou povinnost mezi těmito zeměmi. A také i navrhlo, že obě země by měly konat společná zasedání kabinetu. A zde vidíme, že tyto dvě země, které po léta a léta byly rozděleny železnou oponou, studenou válkou, tak nyní rychle, velice rychle se zbližují a spojují síly na Jižním Kavkazu. Já nemyslím, že my bychom to měli vidět jako hrozbu pro Evropskou unii. Ne, spíše bychom se měli snažit využít této nové spolupráce a otevření se regionu a nalézt cesty, jak lépe spolupracovat při budování míru a stability. Je zřejmé, že tato nová aliance se e, bude dlouhodobě vyvíjet, protože tady mají hodně společných zájmů, takže to nebude jenom krátkodobá věc. Ale bohužel také eh, v minulých týdnech e, jsme viděli to, že e, to zbližování mezi Tureckem a Arménií nejde správným směrem. Tady vidíme, že e, Eh, zde ta situace trochu se zastavila a eh, ty protokoly by měly být brzy předloženy obou parlamentům a doufáme, že tyto parlamenty je podpoří, a, ale vypadá to teď, že se to trochu zablokovalo, je to nepravděpodobné. Eh, zde ty situace, ta situace se stává velice žavou a teď opět se tam vrací eh, eh, ta nálada realpolitik a ekonomických zájmů. Někdy slyšíme různá naštění, že eh, Turecko tedy spíše tedy podporuje kvůli historickým důvodům Azerbajdžán a podobně, ale ne. Turecko spíše teď začala prosazovat své ekonomické zájmy a e, v dobách, kdy v říjnu 2009 podepsali protokol, tak to byl stejný den, kdy Rusko a Azerbajdžán podepsali dohodu o plynu, a která nabíde účinnosti k prvnímu lednu, kdy azerbajdžánský plyn poplyne do Ruska. Zde si myslím, že Turecko si začalo dělat starosti jak to bude s tím plynem, protože Turecko hodně závisí na jejich plynu a potřebuje plyn pro vlastní ekonomické zájmy. A teď si kladou otázku, kam ten plyn vlastně poteče a dělá jim to starosti. Hm, e, protože e, e, ten plyn je levný z Azerbajdžánu a nyní stojí tedy 200 dolarů je jednotková cena. Takže situace mezi Armenií a Tureckem se trochu zablokovala. To zbližování se zablokovalo, což je negativní. To může mít taky negativní dopady na, na Horní Karabach a na jejich řešení sporu. Tyto, eh, tyto dvě problematiky na sobě sice úplně nezávisí, ale probíhají paralelně. A já nevím, když uvidíme tedy eh, eh, to zablokování toho zbližování mezi Armenií a Tureckem, tak se obávám, že také dojde ke zpomalení vyjednávání o národním Karabachu. A nyní Spojené státy, co bylo zajímavé v posledních letech, že Američani snižují svoji přítomnost v regionu, jak v Gruzii, kde hráli eh, aktivní roli za Bushovy administrativy, ale i v náhorním Karabachu, tedy respektive v konfliktu a co to znamená pro Evropskou unii dnes? Evropská unie má příležitost zde eh, hrát tři úlohy. Za prvé, eh, silnou regionální roli. Eh, to je otázka i východního partnerství, které bylo pozitivním gestem v minulém roce, pozitivní gesto vůči regionu. A potom multilaterální regionální platformy, to je důležité pro řešení konfliktů. Evropská unie by měla nadále hrát tuto roli toho, kdo vytváří tuto platformu a neměla by stát pouze stranou. Ne, Evropská unie musí podporovat tyto platformy organizačně, politicky i finančně, pokud skutečně eh, chce tam mít podstatný vliv. Dále, i když Lisabonská smlouva asi bude znamenat významné změny v nástrojích EU, tak je důležité, aby Evropská unie nadále měla konkrétní osobu, subjekt, který tam bude působit. A zde mm, Peter neby tam sehrál tedy významnou roli, takže je třeba, aby i teď z účinnosti Lisabonu tomu bylo nadále tak. A pokud jde o BSE, pan velvyslanec Fasie, eh, ten eh, mm, eh, skončí se svojí funkcí, takže teď půjde o to nahradit tedy tuto funkci někým z EU. A Evropská unie také by měla mm, spíš zamýšlet se nad tím, co udělá s bezpečností v, národním, v náhorním Kabarachu. Buď bude podporovat stávající mise OBSE, tam je pouze pět pozorovatelů, anebo bude zvažovat eh, eh, svoji vlastní přítomnost v rámci zahraniční politiky. A bilaterálně nyní. Evropská unie eh, nadále musí nabízet i ekonomické vyhlídky těmto zemím. Zde jsou to komplexní smlouvy o obchodu, ty jsou důležité. Nyní se začalo vyjednávat i o dohodách o přidružení. Je třeba, aby Evropská unie byla schopna Eh, eh, využít tyto smlouvy, tyto dohody o přidružení, abych se nezavřela perspektiva členství v EU. Já vím, že asi by bylo těžké jim explicitně nabídnout perspektivu členství, ale nemělo by se to ani explicitně zamítnout. Takže ta perspektiva členství by se jim měla dlouhodobě otevřít, ne jim to hned zavřít, tuto možnost. A nakonec, kromě bilaterální úrovně, tak Evropská unie má významnou roli eh, u těch takzvaně neuznaných entit. Tradičně my jsme hráli tuto roli v Abcházii a v Jižní Osety a to bychom měli dále dělit a nalézt jasnou strategii, jak se angažovat, jak zapojit tyto entity to se stalo tedy v Jižní Osety a v Abcházi, ale také Evropská unie by měla spolupracovat s Azerbajdžánem, s Armenií a Eh, vyřešit, jak tedy bude spolupracovat s tou azerbajdžánskou populací, arménskou populací v Nahorním Karabachu. Mm, zde eh, samozřejmě s tím, že uznáváme nedotknutelnost území těchto zemí, ale to neznamená zavřít dveře mm, tomu, že by se eh, nezapojovali arménci či azerbajdžánci žijící v této oblasti. A nakonec je důležité, aby Evropská unie také nabídla to, že bude podporovat eh, eh, vyjednávání na několika úrovních. To znamená podporovat, eh, tak jak jsme to dělali, již pokračování v ženevských jednáních a také i ve formátu vyjednávání nebo jednání v náhorním, náhorním Karabachu. A měli bychom se zamýšlet nad tím, jak pokračovat v těchto Eh, mnohostranných jednání, protože zde jsou různé strany s různými zájmy a nejenom bychom se měli zaměřovat eh, na eh, spolupráci s Armenci, Azerbajdžánci, ale i s těmi Azerbajdžánci, Armenci, kteří žijí v Náhorním Karabachu. A možná tady bych mohla pomalu skončit a dát slovo panu Kohenovi. A ještě předtím bych řekla, že i občanská společnost musí hrát klíčovou roli a to Evropská unie dělá efektivně. Evropská unie zvažuje, že bude více zapojovat tuto společnost i v Nagorním Karabachu, nejenom v Jižní Osety a v Abcházi, protože občanská společnost má zájem eh, o zapojení se, eh, chce se podílet na budování míru, ale Samozřejmě občanská společnost má, má svoje limitace, nemůže tam přinést mír, ale musí e, se do toho zapojit a proto musíme podporovat tento proces a bohužel pokud tento proces selže, tak jak to bylo v případě Turecka Arménie, tak potom tak občanská společnost může pomoci opět stmelit obě strany, pokud vyjednávání selžou. Zde Evropská unie může sehrát unikátní roli. Děkuji. Děkuji, pan doktor Cohen. And, uh, thank you for the invitation. Děkuji mnohokrát a děkuji také za pozvání. Ve svém příspěvku bych se rád pokusil o toto. Nejprve nabídnu několik myšlenek o povaze konfliktu a pak řeknu pár slov o příležitostech pro transformaci konfliktu. Zaměřím se na úlohu občanské společnosti a poučení a také možnosti pro EU. Nebudu probírat detailně politické aspekty vývoje v regionu. Ty jsou sami o sobě nesmírně složité, ale velice rád zodpovím vaše dotazy na to téma. Pokud jde o širší uh, Eh, pozadí celého konfliktu, chci zdůraznit tři aspekty, které nesmíme zapomínat. Za prvé, když hovoříme o konfliktech na Jižním Kavkaze, musíme si uvědomit, že jde o tři rozdílné konflikty. Eh, nelze jim tedy nabídnout nějaké jednotné řešení. Eh, musíme každý z těch konfliktů vnímat individuálně i bez ohledu na fakt, že jsou tam regionálně vazby. A jak jsem řekl, eh, nesmíme je nazývat eh, zmrazenými konflikty. To označení nebylo nikdy správné. Eh, vždycky v těch konfliktech byla určitá dynamika, ale to, co zamrzlo, byl proces mírový, proces vyjednávací a musíme si to uvědomit. Proces vyjednávání v mnoha případech ztratil legitimitu ve vztahu ke všem třem konfliktům. Pokud jde o Gruzi, Gruzie ztratila důvěru ve vyjednávací proces měli pocit, že je potřeba tím nějak otřást, eh, dát mírovým procesům mezinárodní rozměr. Tento postup měl svá rizika a pokus změnit systém konfliktu bohužel pak přispěl k tomu, v co konflikt vyústil v roce 2008. To mě vede k dalšímu eh, eh, aspektu, který je také rozhodující. Rusko sehrávalo zásadní úlohu v, v generování toho konfliktu, v jeho udržování, přiživování i v postsovětské době také sehrálo úlohu v dosažení příměří eh, v letech 94-95, ale zároveň vždycky sehrávalo důležitou úlohu, ať už v roli mediátora nebo při podpoře jednotlivých stran konfliktu. Ale pokud vnímáme Rusko pouze jako výníka v tomto procesu, tak se nikam nedostaneme. Musíme jednak chápat ruské zájmy a zároveň eh, hledat strategie, jak s ním konstruktivně spolupracovat, nikoli ho démonizovat realizovat. Pokud bude Rusko vnímáno pouze jako nepřítel v tomto procesu, tak eh, nám to problémy nevyřeší. A pokud uvažujeme o příležitostech pro vyřešení těchto konfliktů, rád bych začal od občanské společnosti. Podle mého názoru jsou nezbytné formální oficiální vyjednávací procesy, eh, ale k transformaci konfliktů je nezbytný holistický přístup, který odráží politické a společenské změny, který pracuje na různých eh, vrstvách vrstvách společnosti s různými aktéry. Jednak je důležité eh, vnímání veřejnosti, včetně očekávání a obav. Eh, veřejnost často bývá eh, odtržena od toho, jak vyjednávání elity, nebo elity bývají odtrženy od reality běžné veřejnosti. Ehm, ačkoliv jsou všichni ovlivněni konflikty, bez veřejného mínění budou možnosti vyřešení vždycky omezeny, i pokud bude vyjednávání účinnější. Občanská společnost by měla doplňovat oficiální procesy, ale zároveň by měla být stimulem změny těch oficiálních procesů, které nefungují účinně. A kritickým faktorem v propagaci změn, které probíhají eh, v, ve společnostech, je odstraňování stereotypů, nové utváření vztahů, snaha zařadit marginalizované skupiny do mírových procesů, nabízení konkrétních eh, věcných možností, eh, jak se zapojit do řešení konfliktu a propojení snah, které povedou k transform, na transformační, analyticko-behaviorální a eh, rámec a rámec vnímání tohoto konfliktu. A toto může probíhat různými cestami. Kdybychom měli více času, mohl bych probrat konkrétní příklady toho, jak aktéři občanské společnosti z regionu Eh, podnikli celou řadu aktivit. Já zmíním jenom některé případy. Například se podíleli na rozšiřování eh, porozumění, vytváření vzájemné důvěry, vytváření informačních prostorů, například eh, televizní nebo rozhlasové pořady, společné noviny a podobně. Snažili se posilovat konflikty v konfliktu, snažili se posilovat analytické myšlení. Celá řada aktivit se tedy dá vyjmenovat, které pod podporovala jak EU, ale také to podporovali bilaterální dárci. Zásadním prvkem je skutečnost, že aktéři občanské společnosti byli mnohem aktivnější než státy eh, v angažovanosti, v překonání rozporu, eh, rozdílností. Velmi často tyto iniciativy eh, probíhaly mimo pozornost těch státních struktur. Velmi často vycházely přímo z komunity. Hovoříme také o budování důvěry. To je důležitý i sebedůvěry daného regionu. Důležitý prvek, ale často bývá vnímán ve špatném světle, když parafrázujeme eh, je v Kennedyho. Musíme vždycky říkat, eh, nemyslete na to, co by váš oponent mohl dělat pro vás, ale naopak uvažujte o tom, co byste vy mohli udělat pro něj. Díky tomu získáte sebevědomí, jako účastník rozhovoru budete odpovědný a zároveň důvěryhodný. A právě toto často úřady v daném regionu nechápou. Také si musíme uvědomit, že zapojení občanské společnosti eh, nemůže být izolováno od politiky, protože je ve své podstatě politické, jelikož mění povahu politiky v daných společnostech. Z teoretického pohledu si také musíme uvědomit, že transformace konfliktu a vytváření míru ze strany organizací občanské společnosti si žádá koncepční základ a strukturu podpory, která jen zřídka odpovídá mm, cyklům financování, jak to mají velké mezinárodní organizace. Prostě mír se nedá vytvořit formou 18-měsíčního procesu, projektu. Pardon. Když hovoříme o EU, tak můžeme zvažovat nástroje a přístupy, které EU zvolí. Já bych rád zdůraznil, že EU by měla jednat odvážněji v tom, jak působí jako soft power, eh, měkká mocnost, která se snaží podílet na změně politické vůle. Pokud takováto soft power zabředne do technických detailů, bude to velký problém. Měla by jednat odvážně politicky ehm, a takto ukazovat svoji moc. Já se to pokusím ještě dále vysvětlit. Důležité je, že europeanizace má pomoci této transformaci je dobrá, není správným východiskem, protože evropský rozměr nutně nemusí být cílem, e, o něž se e, tato separatistická území snaží. Často si získají mnohem větší podporu, třeba v případě Abcházie Jižní Osety z Ruska nebo u Arménie, e, Armen, u arménské diaspory na Karabachu. A v tomto smyslu musíme si uvědomit jak finanční podporu, tak také marginalizaci ze strany Evropy. Musíme si tedy také uvědomit, že eh, separatistická území Evropy mají eh, postoj k Evropě, jako kdyby to byl někdo, kdo má dvojí metr eh, přistupuje jednak ke Kosovu, jak reagovala na válku v Kosovu a pak jak reagovala na konflikt v Ruzi v roce 2008. To je záležitost, která e, podle mého názoru je pro Evropskou unii hozenou rukavicí. E, kritická doména, na kterou se musíme zaměřit při transformaci konfliktů, je oblast demokratizace. A co demokratizace pro nás znamená? Domnívám se, že institucionalizace demokracie je nezbytná ale ne, nestačí sama o sobě jakožto eh, protiváha konfliktu, Například svobodné volby v daných regionech, v regionech, kde nejsou nezávislé struktury soudnictví. To vše eh, je potřeba řešit. Eh, podpora demokratizace a dobrého vládnutí by měla eh, přispět k smazání rozdílů, několik k jejich prohloubení. A to se týká i těch dosud neuznaných území. Strategie izolace v průběhu 15 let Eh, nepřinesla konflikty blíže vyřešení a neumožnila návrat vnitřních eh, uprchlíků, kterých jsou tisíce a kteří se nemohli vrátit eh, do svých domovských území. Jaké další strategie tedy můžeme použít k vyřešení toho konfliktu, toho problému? Například v souvislosti s Gruzií vznikla také strategie pro nové vztahy s Abchází a Jižní Osetí, ale je problém, pokud se hovoří o strategii deokupace Abcházce. Toto je východisko, které rozhodně nepodpoří Abcházce ani Osetíce, eh, aby se toho účastnili. Setkáváme se se situací, kdy úřady eh, v separatistických územích eh, de, jsou ze strany lidí zvenku demonizovány. Zvláště v Abcházi se často ztrácí ze zřetele skutečnost, že tam probíhá složitý politický proces, ale zároveň, ať se nám místní úřady líbí nebo ne, to činí méně vnímavými eh, k možnostem, které se jim nabízejí. A poškozuje to také občanskou společnost eh, v té oblasti, eh, protože ta může být obvinována, že prodává zájmy z entity, kterou zastupuje právě v těchto rozporech. Musíme obecně jednat odvážněji, s tvůrčím přístupem, jakým způsobem zbavit země ty, této izolace. Slyšeli jsme o mantře, tedy angažovanost, ale nikoli uznání. Zároveň bychom ale měli zvažovat, co tato zaangažovanost znamená, měli bychom o tom přemýšlet podrobněji. Je zřejmé, že političtí činitelé, političtí vůdci odpovídají za podpisování mírových dohod, ale elity v mnoha státech nebyly ochotny podpořit procesy, eh, které by mohly pomoci vyřešit ty problémy a zároveň přijmout kompromisy, které jsou nedílnou součástí jakéhokoliv mírového procesu. A tyto, eh, tato rizika mohou být velmi závažná. V tomto smyslu si myslím, že právě nevládní organizace by mohly sehrát důležitou úlohu. Jaké poučení z toho plyne pro EU? Jak jsem už uvedl, zásadní je, abychom se zapojovali flexibilně, tvůrčím způsobem a současně instituce EU mají své politické a koncepční limity. nenašly adekvátní způsob, jak zapojit neuznaná území existuje určité napětí ve státech EU mezi e, snahou vyvíjet tlak na státy, která prošují lidská práva a zároveň spolupracovat s vládami, které představují bezpečnostní riziko. Také Ehm, je nedostatek eh, cenzury nebo zabránění eh, takového jednání politických aktérů, které skutečně eh, narušuje základní hodnoty lidská práva a podobně. A bohužel po mnoho let měly strany konfliktu tendenci hledat výdíka jinde, ať už v OSN, OBSE, USA nebo Rusku. Nyní musí EU eh, e se snažit, aby se nedostalo do stejné pasti. Na závěr pár slov. Občanské společnosti i nadále jsou velmi křehké v těch oblastech. Nepřinesou mír sami o sobě, ale zároveň jejich úsilí více než úsilí kohokoliv jiného, které spochybňuje eh, tabu, rozšiřuje obzory a dokáže pracovat přes hranice i s vnímanými nepřáteli, dokáže měnit povahu konfliktu, vytvářet metab- metaforické mosty a odbourávat eh, předsudky zároveň pomůže nově formovat vztahy. Transformace konfliktů není monolitickým úkolem. Žádá si celou řadu různých aktérů, kteří mají převzít odpovědnou úlohu ve své společnosti. Vlády a politikové by měly úlohu občanské společnosti podporovat, nikoli se snažit je řídit. A občanská společnost se také musí učit kontrolovat vládu, ale v některých případech s ní také spolupracovat. A na úplný závěr, Evropa obecně se setkává s volbou mezi koncepty. Je e, mír procesem změny anebo procesem stability? Strategie EU velmi často v regionu e, vedla e, ke krizové odpovědi a e, to je něco, co se spíše snaží o stabilitu, nikoli transformaci konfliktu, e, to znamená e, tedy transformaci celého konfliktu a míru dlouhodobého. Děkuji. Grazie. Quindi, proč... Dobře, takže nyní e, máme zde e, kolegy, kteří mají zájem my to uděláme po e, skupinách 2 a 2 vždycky a takže první kolečko, první, kteří se přihlásili, je kolega Petrle a kolega Severin. Takže nejprve kolega Petrle, prosím. E, Děkuji. Zanimivé oceny in... E, Děkuji. Děkuji Musím. Vaše velice zajímavé vyhodnocení. Eh, mám tady spíš eh, provokativní otázku než komentář. Na základě návrhu pro řešení situace ze strany Evropské unie eh, tady paní Fischerová už něco řekla. Co si myslíte, že by měla dělat paní Eštonová, aby řádně dostala své funkci? Kolega Severín. Děkuji, děkuji za vaše prezentace. Já mám pár otázek. Za prvé, nemyslíte si, že všechny ty zmražené konflikty vlastně jsou součástí jedné komplexní krize, a to jsou ty postimperiální krize, eh, tedy po rozpadu Sovětského svazu, když se vytváří nový světový řád a ten status ještě není úplně jasný, takže do té doby eh, Rusko bude mít problém s tím, jak mm, řádně participovat na vyřešení krizí. Za druhé, opakovaně, nejenom zde v parlamentu, ale i v jiných evropských organizacích jako v Radě Evropy nebo v OBSE. Hodně se diskutovalo a diskutuje o možnosti či nutnosti Jižnímu Kavkazu nabídnout takzvaný pakt stability pro Jižní Kavkaz, který by řešil mimo jiné otázku těch zmrazených konfliktů a e, to, jak znovu zapojit e, ta separatistická území. Takže co si myslíte o této možnosti? A ještě dále. Také jsme diskutovali, pokud se nemýlím, i v různých zprávách našeho parlamentu se hovořilo o nutnosti uspořádat konferenci o bezpečnosti a spolupráci pro Jižní Kavkaz. A možná, že Eh, také bychom se měli zabývat otázkou neutrality eh, tohoto území. To třeba by mm, byla, bylo dobré řešení. Co si myslíte o tomto? A nakonec vy jste řekli, že bychom měli nechat otevřené dveře eh, Eh, členství těchto zemí v EU. Já mám upřímně řečeno velké pochybnosti, zdali ta perspektiva by vůbec byla realistická. Možná by bylo realističtější nejen nabízet členství, ale tak takový model, vzor Evropské unie, tak, aby oni ve svém regionu si vytvořili nějaké takové společenství Eh, státu na Jižním Kavkazu, nějakou takovou jeho kavkazskou unii. Děkuji. Děkuji a nyní odpovědi naši přednášející. Um, very briefly. Velice stručně, pokud o banku Aštonovou, to nechám na kolegyně, ale já bych měl takovou radu. Eh, buďte trpělivý, je to komplikovaný region a asi tam eh, nelze provést nějaké rychlé změny. Jen tak. Eh, zmrazené konflikty, které jsou součástí jedné komplikované krize, ano, já eh, jsem se vyjádřil k tomu, že bychom to tak neměli nazývat. Za druhé, je to součástí jedné velké krize, ano či ne? a Rusko. Rusko to je kriticky důležitý subjekt, ale nemůžeme to vidět jenom e, z pohledu Ruska. Za prvé, tento konflikt se týkal toho, jak se e, rozpadl Sovětský svaz, ale také i se to týkalo toho, co, toho, co bylo před Sovětským svazem a to eh, je typický problém ve všech těch multietnických regionech, kde je problém s identitou, problém s kontrolou zdrojů a také i samozřejmě tam panují různá vnímání o tom, jak by ta moc měla vypadat. Zásadně, aby v takovémto regionu eh, co je zásadní, že je, e, tam jsou různá vnímání těch menšin, na sebe, jejich práva na sebe určení, a potom na druhé straně e, zase ty postsovětské státy e, chtějí si uchovat svoji integritu, teritoriální celistvost. A když se na to podíváme z pohledu mezinárodního práva, takže tam existuje hierarchie principů a musíme ale možná zavrhnout tuto teorii a ty různé koncepce, že Rusko je jediný problém jako například nám často říkali v Gruzii, to je, Rusko je takové eh, slunce na poušti, které bude pořád svítit, takže s tím se musíme naučit žít. A eh, i nejenom Rusko, ale i naši kolegové v regionu musí změnit svůj postoj k Rusku. a ta myšlenka té unie Jižního Kavkazu. No, nezapomínejme na Severní Kavkaz, a eh, Abcházie změnila svoji orientaci, ať se nám to líbí nebo ne, ale eh, eh, tam se tedy zvyšuje jejich přimknutí k severnímu Kavkazu. Vytvořit tedy nějakou umělou unii v těchto regionech, to by asi nešlo. A mm, důvod, proč byla vytvořena naše unie, je, protože to státy chtěly, byly na to připraveny. Ale tam ty státy ještě bojují o vlastní identitu, o vlastní práva a nejsou asi připraveny, aby se vzdali svých práv a své to identity, tak jak byly připraveny na to státy v Evropě. A ten fakt, že tam ty eh, mm, eh, vzájemnosti jsou obrovské, třeba nemůžete jen tak přejet hranici a musíte dělat velké okliky, ale eh, já myslím, že je třeba tedy tam apelovat na organizace občanské společnosti, aby pomáhali tam eh, lidem, eh, aby pochopili, že je smysluplné takové propojení, ale těžko lze si představit vytvářet nějaké umělé struktury no, a eh, Existují tam různé parlamentní iniciativy, ano, ale nesmíme asi se snažit tam tlačit na ně, aby šli příliš daleko. Stejně tak ta myšlenka paktu stability, pro Jižní Kavkaz. Podobné návrhy jsme slyšeli eh, od Turecka, Ruska, z Bruselu, ale ten region ještě není připraven pro taková gesta. A nakonec eh, stručně k bezpečnosti a spolupráci v regionu a vojenské neutralitě. Já si nemyslím, že státy by na to byly připraveny a militarismus, to je eh, eh, důležité, protože teď eh, tam dochází ke zvýšení zbrojení. Velké částky se investují do zbrojení a to je velice zneklidňující. Proč ty státy do toho taky investují? A my jsme viděli v roce 2008, jaké to má důvody, proč investují a nakonec to mělo, napáchalo velké škody na místních lidech. Just very briefly. Stručně Eh, kdyby se mě zeptala paní baronka Štonová, co by měla dělat teď, tak já bych navrhla tři věci. Za prvé, pošlete tam poradce, aby jednali se všemi příslušnými aktéry, abychom si udělali úplný obrázek. To je důležité. To jasně vyplynulo z našich prezentací. Situace v regionu jsou velice komplikované. To je první rada. Druhá věc. Evropská unie, i paní Fraserová o tom hovořila, eh, tak eh, by eh, měla tedy mm, mm, prosazovat ty multilaterální platformy, východní partnerství, protože to je taková příležitost, a kterou by měla využít Evropská unie. to určitě e, e, by se mělo využívat efektivním a systematickým způsobem. A e, za třetí, harmonizace evropských nástrojů podle Lisabonské smlouvy. To jsou tedy moje tři body. Vojenská neutralita. To jste zmínil vy. To je zapeklité téma. A my nemůžeme říkat suverénním státům, o co by se měli snažit eh, ve své zahraniční politice. Ale třeba, když si porovnáte situaci v Moldavsku, v Podněstří, v Gruzii, tak mm, eh, Moldavsko nemá ambice přistoupení k NATO, eh, tak to trochu zmírnilo tam ten kontext, konf- konfliktní kontext a například i Evropská unie se mohla snáze tam zapojit. Takže je to téma velice citlivé. A také Jonathan zmínil, tyto státy jsou na to velice citlivé, eh, tedy citlivé na svou suverenitu a na vojenské aliance a tak dále to je něco, co je, sam, eh, co je eh, klíčové pro suverenitu státu. A nakonec společenství státu Jižního Kavkazu. To je sice možná dobrý nápad, ale zaprvé o to nemají zájem. Eh, vzhledem i k tomu, že tam je velice nízká úroveň regionální integrace či spolupráce, to je nerealistické ze střednědobého pohledu to asi nepůjde, to neprojde. A to Evropská unie musí mít na paměti, když jedná s těmito státy. Kolega Svoboda, prego. Kolega Svoboda, prosím. Grazie. Um, coming back to the last point and also the answer to... Když se vracíme k Eh, proneseným slovům a také slovy kolegů. Když se podíváme na dobu 1945-67, tak si lidé říkali Evropská unie, to jste se zvláznili zrovna po válce. Eh, myslím si, že bychom ale neměli tyto myšlenky dávat úplně stranou z hlediska hospodářských aspektů. Eh, v pondělí jsem hovořil v Německu na konferenci o regionu a Získal jsem dojem, že kdybyste požádali ty země, aby se zaměřovaly více na prosperitu svých občanů a hospodářské blaho, aby více investovali do infrastruktury a méně do vojenství, jak jste řekli, a pokud by EU dokázala podporovat tímto směrem například infrastrukturu kolem Černého moře, investice do dalších oblastí, tak si myslím, že možná by se nám mohlo podařit vytvořit ideální koncepci, hospodářské spolupráce. Nemusí to být přímo Unie eh, v tom regionu, ale rozhodně by to pomohlo mírové orientaci a zároveň odvrátilo eh, zájem od konfliktu a zaměřilo ho na eh, blaho občanů. Někteří ti vůči činitelé si to nepřejí, ale někteří ano a myslím, že byste se na ten směr měli zaměřit. Pár otázek k rozpočtu na obranu, to jste se zmiňovali, ale eh, četl jsem, že v Gruzii začne vojenská výchova ve školách, aby se připravili na konflikt. Pokud se připravujete na konflikt a zároveň ho chce, mu chcete předejít, tak to vypadá, jako kdybyste ho spíše posilovali, ten konflikt. A dále, paní Fraser, když hovořila o Turecku ta, eh, řekla, že je odpovědností Turecka, aby neratifikovalo dohodu. Já jsem ale slyšel, že Arménie říká, že pokud Turecko neratifikuje do určitého data, tak Arménie pak eh, se víceméně eh, nebude řídit žádnou dohodou, tak aspoň vyhrožuje. Máme problém na Horního Karabachu a Dovedu si představit, eh, že v tomto smyslu nechtějí ani Arménci přijít o své spojence, eh, tak by mě zajímala tedy eh, stránka Arménie spíše než Turecka. A mise EU v Gruzii. Eh, je si zastoupení EU vědomo, co probíhá v Abcházii a Oseti. Někdo si myslí, že když tam nesmíte vstoupit, tak to nevíte, nemáte helikoptery, abyste se podívali, jak to zemí vypadá. Eh, nemá, eh, zda se tam třeba nestaví nějaké vojenské základny. Nevíme, co se tam vlastně děje a to by bylo samozřejmě velmi negativní pro eh, zastoupení EU, pokud to bude mít blokovaný přístup k informacím, nemáme nástroj, abychom zjistili, co se v tom regionu vlastně děje, je to problém. La kolega Preda. Kolega Preda za EPP. Jsem tady. Velice stručně dovolte já bych chtěl vědět trochu více o jednom eh, bodu, který je eh, v názvu a to je to eh, Podněstří, protože pokud je Jižní Kavkaz, to už jsme pochopili, ale Podněstří a Moldavsko to je nám blíže, tedy blíže Bukurešti například, to je tři čtvrtě hodina. Tak dva body. Za prvé, první se týkají, týká vztahu s Ruskem protože vztahy s Ruskem, já opakuji, to, je nám, to máme za dveřmi, to je blízko všechno hrozně. Rumunsko nyní je členem Unie, ale jak říkám, eh, vy eh, na sovětské vojáky narazíte po tři čtvrtě hodiny jízdy. Já jsem byl také pozorovatelem volební mise a já jsem byl pozorovatelem v Moldavsku a eh, Eh, víceméně eh, eh, by bylo to na území, které, kde by neměly být a najednou jsme padli na ruské vojáky. Takže je třeba to si myslíte, že ani není možné, ale je to tak. Vy tam snadno narazíte na, sovět, na ruské vojáky, velice blízko nás, Unie. A dále chci zdůraznit, na rozdíl od Jižního Kavkazu, my máme alespoň dvě členské země EU, které v posledních letech eh, ještě mm, předtím, než vstoupili i poté, deklarovali, že občané Moldavská eh, nejsou moldavští občané, ale rumunští i bulharští. My zde máme bulharští, bulharské kolegy, kteří nám mohou určitě dát čísla k tomu, takže tehdy bylo více Moldavců, kteří se stali Bulhary, než e, to bylo v případě Rumunska, ale je to velice vážný politický problém, který nefiguruje na Jižním Kavkazu. Já se tedy ptám, jak vidíte vztah e, s, mezi těmito zmrazenými konflikty a těmito údaji, které e, nám říkají, že tady v Moldavsku teď to politicky vypadá úplně Eh, jinak eh, a mm, i tam místní politici říkají, že se hodně bojí toho, že to, co se stalo v Gruzii, se může stát i u nich. Já opakuju, to jsou velice jasné, reálné obavy a eh, u lidí, kteří jsou blízko, fyzicky blízko Evropě. To není žádný Jižní Kavkaz. Děkuji. Takže vzhledem k času, tak ještě další dotaz kolegyně Autala. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, se ráda našich eh, řečníků zeptala eh, na poválečnou situaci a zprávy z oblasti. Za prvé, pochopila jsem to tak, že obě strany, Rusko i Gruzie, Eh, se odvolali k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu s tím, že Rusko není Eh, jakožto stát stranou trestního tribunálu. Zajímalo by mě, jak vnímáte dopady eh, těchto protahovaných diskusí o tom, kdo nese vinu za rozpoutání eh, válečného konfliktu, kdo se provinil proti lidským právům a tak dále. Co očekáváte? Já jsem pochopila, že Evropský soud pro lidská práva se poprvé setkává s tím, že musí řešit tisíce žalob, eh, oby, eh, především ze strany Gruzie. A nakonec eh, zajímá mě zpráva Tavliányho. Jak vnímáte závěry této zprávy? Já jsem to pochopila tak, že paní Taliaviny nemohla dojít k závěru, že došlo k velké mobilizaci ruských jednotek před konfliktem. Ptala jsem se jí osobně, paní Talioviny, ne, máte důkazy o tom, že nedošlo k té mobilizaci? A ona odpověděla ne, e, důkazy o tom nemáme. A to bylo klíčové pro pochopení celého konfliktu a ráda bych slyšela e, váš názor na tento aspekt. La parola a voi per le risposte. prosím o odpovědi. Um, Uh, Nejprve se chci vrátit k otázce eh, spojování regionu. Bohužel Několik těch připomínek mi připomíná diskuse ve Vyšehrádské čtyřce před pár lety. Je přání otce myšlenky a můžete si myslet, že země Jižního Kavkazu se prostě uspokojí s nějakou regionální asociací nebo uskupením ale zároveň východní partnerství má určitou příležitost, protože ta, eh, to, tam můžeme naplnit strukturu, která již byla vytvořena eh, a již to bylo nabídnuto zemím regionu. A také můžeme hledat možnosti, jak to posílit, třeba formou dialogu, komunikace nebo možností advokacie, ale nikolik jakožto alternativu členství v EU. Já jsem ve své prezentaci uvedla, že plně chápu, že kandidát řecký stav eh, k přistoupení je velmi vzdálenou perspektivou a kdybychom už teď zavřeli dveře a řekli, to se nikdy nestane, tak eh, by nám to nepůsobilo konstruktivně. Ehm, já si myslím, že máme dobré příklady toho, jak funguje stability třeba v Balka- na Balkáně. Eh, to, toto nikdy nenahradilo perspektivu členství a myslím si, že ani na Kavkaze bychom to takto neměli uzavírat. Co se týče otázky vojenské, i nadále je to problém v tom regionu. Všechny tři země vydávají podstatnou část svého HDP na zbrojení. V Gruzii se vydává nejvíc. V roce 2008 to číslo bylo více než 8% HDP. V Armenii je to 3,2%, Azerbajdžán 2,6%. To jsou tedy země, které jsou chudé a mají základní nesplněné potřeby v infrastruktuře, zdravotnictví, školství a představte si, vydávají podstatné peníze na zbrojení. A jak, a ne analýza situace ukazuje, je možné, že tuto vojenskou sílu využijí. Ty výdaje nejsou jenom symbolické, oni tak bodují vojenské kapacity. Co se týče eh, zařazení eh, vojenské výchovy do škol, to by mě nepřekvapilo. Vzpomeňme si, co, jaké tábory pořádali Gruzinci už v roce 2008. Existuje mentalita v tom, že by lidé měli být školeni eh, v možnosti obrany státu. Eh, to nám dělá starosti ve všech třech státech. Eh, militaristická rétorika, vůbec eh, myšlení na militaristické řešení konfliktu a to je i potom e, konfliktu z roku 2008. Co se týče EUMM, e, je bohužel velmi nešťastné, že EUMM e, nemá přístup do Abcházie a Jižní Osetie. Myslím si, že bychom se měli snažit dosáhnout určitý přístup vyjednávat s Ruskem. Do značné míry i u EUMM bylo pozváno k účasti na společném preventivním mechanismu v Abcházi, eh, vydává se do Abcházie na jednání a Jižní osedci EU eh, e dokonce požádali o podíl na vyšetřování zatčení jednoho osetského státního příslušníka eh, nebo občana ale musíme si uvědomit, že evropské členské státy EU a diplomaté i nadále do Jižní Osety a Abcházie i nadále cestují i do Náhorního Karabachu. Vidí tedy v terénu, eh, jak to tam vypadá. Bohužel eh, po roce 2008 to nějakou, na nějakou chvíli ustalo a byla to dočasná změna. Ehm, důležité ale je uvědomit si také diplomaty. Úloha Arménie a její směřování z hlediska toho přibližování, rapprochementu. Já jsem do značné míry kladla vinu na Turecko, protože Turecko se odklonilo eh, od svého, své původní zásady nepropojovat Karabach s tím rapprochementem a teď eh, začínají Armenci zastávat tvrdou linii, tak jak to tady už naznačil ta zata a Arménie vyhrožuje, že stáhne svou účast z procesu ratifikace míru. Já si osobně myslím, že to ale Arménie v praxi neudělá, protože pokud vidí nějaký pokrok u národní, náhorního Karabachu, protože eh, ona skutečně to, toto potřebuje více než Turecko, myslím si, že Arménie tedy bude i nadále postupovat v řešení této otázky i přesto, že eh, jsou tam samozřejmě na straně nacionalistů velké rozpory a velké hlasy, které odmítají tu spolupráci. A samozřejmě eh, musíme také se snažit pracovat na snížení významu nacionalistických sil v Armenii. Eh, Já si dovolím jenom doplnit eh, k, jednému, k jednomu bodu, co Sabin neprojednávala, k ekonomickým otázkám. Nemilme se, zaměřit se na prosperitu a blaho je nesmírně důležité a pokud se na to vlády budou zaměřovat více než na řešení problémů v tom bezprostředním momentu, tím lépe pro budoucnost, dlouhodobou budoucnost. Ale musíme být také opatrní, abychom si nemysleli, že hospodářský rozvoj může zjednodušeně vyřešit tu situaci. Hospodářská prosperita je dobrá, pokud eh, třeba se Gruzie stane eh, atraktivní, tak Jižní Osetci, eh, Abcházci se tam vrátí, jakožto magnet to ale úplně nefunguje. Měli bychom se snažit, stejně jako se snažit o podporu vlády zákona správního státu, to, to je nepochybné, tam se mohou státy EU už angažovat, už se angažují, ale chci zdůraznit z hlediska přístupu EU do regionu. Náhorní Karabach eh, byl skutečně mimo pole zájmu mezinárodních misí a návštěv, což velmi škodí, protože tím to jenom přispívá izolaci toho regionu a my bychom se měli snažit prosazovat myšlenku, že přítomnost, angažovanost v tom regionu eh, vy, vyvolává uznání. Ne, tak tomu není. Tyto dva aspekty nejsou ekvivalentní. Uvědomme si, že například eh, Abcházci bohužel eh, nechtěli, aby Unimik pokračoval. Nechtěli mít ještě vztah, eh, který by byl nad rámec vztahu s Ruskem. EUMM prostě do Abcházie přístup v nejbližší budoucnosti nezíská. Členové delegací tam však někdy cestují a velmi dobře situaci rozumí. Nevím, zda bych tomu chtěla říci Sabin ještě něco víc o Moldávii a Podněstří. Musíme si uvědomit, že to je velká obava, zvláště pro Gruzi. V Abchazii a Jižní Osetii hovoříme o lidech, kteří mají ruské občanství. Ruské občanství je tedy poměrně zásadní problémem pro Rusko, tak jak je to pro Moldávii ale je tam důvod, proč tyto lidé mají ruské občanství a my si musíme velmi často snažit eh, představit, jaké to je v kůži těch lidí, eh, nejenom je odsuzovat, protože eh, lidé v tom regionu se rozhodují z důvodu, které jsou v jejich zájmu a my se musíme snažit najít strategie, jak tyto zájmy nějakým způsobem vzít v úvahu a nikoli to brát jenom jako rozmar, který škodí evropským zájmům. Ehm, ehm, zpráva paní Takliaviny a Mezinárodní ehm, trestní tribunál, to je poměrně široká problematika, do které bychom mohli zabřednout na dlouho, ale obecně Eh, zpráva paní Tagliaviny je velmi diplomatická a nemohli jsme ani očekávat nic jiného, nemohli jsme očekávat, že tam někdo někoho jasně obviní nebo že najdeme příčinu všeho. To by bylo falešné očekávání. Paní Tagliaviny by pak neměla svou pozici absolutně udržitelnou. Co však zpráva ukázala, byl, že Vztah mezi mírem a spravedlností je velmi komplikovaný. V tom konfliktu nebyl nikdo bez viny. Vyvíjelo se to poměrně dlouho, nejenom týdny předtím. Byl to jakýsi tanec provokací, kde, jedna stříhala, střídala druhou a řada lidí toto neviděla a proto nikdo nedokázal eskalaci konfliktu zabránit. Otázka tedy zní, jak chceme postupovat do budoucna. Eh, strany by měly převzít odpovědnost za své činy. A já si myslím, že ta zpráva ty odpovědnosti definuje dobře a zároveň někdo se snaží zachránit si tvář a použít to jako politickou zbraň proti té druhé straně, ale eh, myslím si, že na základě té zprávy by měl každý zvážit svoji vlastní odpovědnost a myslím si, že sousedi v mezinárodním společenství mohou pomoci eh, přistupovat k těmto věcem s větší zodpovědností v budoucnu. Děkuji, chci poděkovat všem řečníkům, zvláště paní Fischerové, za eh, představení, přehledu, úspěchu, neúspěchu a bariér, což ukazuje, že neúspěchy a bariéry jsou ve většině v tom přehledu. Ale plně souhlasím Eh, s kolegou Severinem a dalšími, že i nadále eh, budeme-li používat termín zmrazené konflikty, bude to znít nejenom zastaralé, ale také to bude zavádějící. Ehm, podvýbor pro bezpečnost a obranu loni eh, navrhl termín postsovětské nevyřešené konflikty. Ehm, musíme si uvědomit, že aniž bychom se snažili jako demonizovat Rusko, musíme se postavit tváří v tvář realitě. Například ruská politika eh, zahraničí začala již v roce 92 a zaměřuje se eh, na Eh, vytváření těch bývalých závislých území, udržení jejich závislosti. A musíme si uvědomit, že toto vnímá eh, jakožto cestu ke konfliktu. Já si myslím, že co bychom měli udělat, je nabídnout národům toho regionu příležitost, aby mohli pracovat sami na hospodářském vývoji a bohužel toto ruský model nenabízí. Pokud se podíváme například na plné selhání politiky útlaku ze strany Ruska v Čečně, eh, tam není eh, skutečně nic, co by šlo nabídnout. Musíme tam v tom regionu mít jasnou pří přítomnost. A souhlasili byste se dvěma možnými záběry. Za prvé, ruské jednotky, které se hrávají úlohou míro, mírotvorců, by tam už být neměly, už tam nesmějí být, protože už ztratili statut a to musíme říct si jasně. A za druhé, EU potřebuje eh, využívat své páky k tomu, aby donutila Rusko k uznání eh, dohod eh, ze září 2008. Nemělo by smysl snažit se vytvářet konflikty se separátními entitami, aniž bychom předtím měli příležitost, aby EU vyslala monitorovací misi do Jižní Osety a Abcházie. Já si myslím, že to je poměrně jasné. Souhlasím s kolegou Kirilovem, který bude prezentovat později svůj dokument v tom smyslu, že pouze reagovat na vývoj v krizi eh, do budoucna nebude eh, už reálnou možností. Musíme se zasadit o to, aby se EU eh, zaměřila a zavázala k demokracii a k realizaci své strategie. Moje poslední otázka je, co si myslíte o, eh, o váhavé reakci EU eh, na eh, vstupy, nelegální vstupy ze strany Ruska na abcházské území. Může to podpořit Rusko, eh, aby jednalo podobně v oblasti eh, Krym, Moldávie a podobně? Parola al kolega. Kolega Lízek má slovo, prosím. Děkuji bardzo, pane předsedající. Paní doktor Fischer. Eh... Děkuji mnohokrát wątku zmniejszenia zaangażowania Stanów Zjednoczonych od... Pani Fischerová hovořila o tom, že Spojené státy eh, eh, znovu eh, zvýšili svoji přítomnost od nástupu nové administrativy. Já souhlasím, já jsem se zúčastnil v Halifaxu bezpečnostního fóra a tam jsem hovořil s experty a ti mi řekli, že i když v některých regionech spolupráce mezi EU a Spojenými státy je velice potřebná, tak Jižní Kavkaz, tak tam Evropská unie by měla na sebe převzít větší odpovědnost nebo veškerou odpovědnost za vyřešení tamního konfliktu. Moje otázka je, když se na to podíváme ve světle deklarací, OS, eh, deklarací USA, kdy jsme viděli, že tam se snížila politická aktivita i finanční podpora občanské společnosti. Prosím, odpověď. Možná. Um, Já začnu stru- dvěma stručnými body. EU eh, e musí využívat své páky, eh, aby donutilo Rusko dostat svým závazkům. To je správné, to je pravda. Současně ale víme, že eh, takovou moc EU příliš nemá, musíme to vnímat realisticky. To neznamená, že by nemělo EU ty páky využívat, ale Eh, myslím si, že eh, v důsledku toho je ještě důležitější, aby EU vnímalo skutečnost v reálu, v terénu, v, v tom východním partnerství, v těch sousedních zemích a mělo by vytvářet promyšlené politiky eh, nikoli přes Rusko a, nebo optikou Ruska, ale na základě důkladné analýzy v terénu. Také jste se ptali, zda se myslíme, že Rusko možná použije podobnou taktiku na Krymu nebo eh, v Moldavsku, eh, v Podněstří. Já myslím, že o Podněstří tady už Jonathan trošku mluvil a situace tam eh, je méně výbušná, je podstatně odlišná od situace v Gorozi a Jižní Osety a Abcházi. Proto tam nevidím, že by se konflikt měl eskalovat. To však neznamená, že by nám přítomnost ruských takzvaně mírotvorných sil neměla dělat starosti v tom podměstří. Samozřejmě dělá a e, stejně tak i zmrazení vyjednávacího procesu. To je problematické, na to nesmíme zapomínat. Situace na Krymu je opět zase jiná a myslím si, že je nepravděpodobné, že by Rusko zvážilo možnost využít vojenskou sílu protože toto by mě, mohlo mít problematické dopady i s tím, že Rusko může očekávat pozitivní výsledek ukrajinských prezidentských voleb, proto toto pro Rusko není eh, varianta. Rusko může očekávat změnu vztahů s Ukrajinou po prezidentských volbách. Děkuji. Um, Já bych rád stručně zmínil jednu věc. Zmiňovali jste Rusko jako model a nebezpečí toho. S tím souhlasím. Musíme být jasno v tom, že zatímco my máme zásadní problémy s povahou ruské demokracie, izolovat obyvatele Abcházie například, jim ponechá jedinou možnost, a to uší vztahy s Ruskem. A v abcházské společnosti už jsou určité obavy z toho, jaká absorpce by pak čekala do Ruska a pokud my se nebudeme snažit jejich izolaci zlomit, eh, skutečně přání se stane otcem myšlenky a eh, tento osud se naplní. EUMM eh, e bohužel nemá přístup a my bychom se měli snažit postupovat obráceně. Nemůžeme čekat, až nás rusové úplně převálcují ehm, a musíme se zapojovat dokonce více, abychom vytvářeli kontakty, kde ty vztahy existují, kde jsou jiné perspektivy na možné budoucí vztahy. Tím, že řekneme žádný přístup, žádná angažovanost, to znamená, že e, si nedokážeme potom už ani zachovat tvář. Bene, grazie. Io direi a questo punto passiamo. Děkuji a nyní dáme slovo kolegovi Kirilovi který nám představí zprávu a poté ještě určitě budou další žádosti o slovo. A konečné slovo poté dostanou zde naši řečníci. Pan Kirilov, děkuji, pane předsedo. A chtěl bych poděkovat hostům za velice užitečné podněty a již eh, se hovořilo o té válce mezi Ruskem a Gruzií a to nám všechno ukázalo, jak je ta situace tam křehká a jak nebezpečné jsou tyto neřešené konflikty pro region i pro Evropu. A samozřejmě zde Evropa již nemůže eh, eh, se chovat jako šípková růženka, musí se probudit a začít něco dělat v Jižním Kavkazu, budovat mír, stabilitu. A po válce e, se ukázalo, že Evropská unie je schopna toto udělat a také ale ukázaly se určité potíže. E, účinnost Lisabonské smlouvy a vytvoření úřadu vysoké představitelky e, to je také dobrý předpoklad pro ambicioznější politické plány v této sousedské Eh, eh, v tomto sousedském regionu. Teď eh, si nezapomínejme tedy na to, že jsou na hranicích hm, Evropy, vzhledem k Bulharsku a Rumunsku. Takže proto je třeba, abychom se chovali dynamicky, abychom využili budoucí potenciál s těmito zeměmi v regionu. A zde bych chtěl spolu ocitovat doktora Kohena, který hovoří, že my máme politickou výhodu tam. To je důležité. My hm, musíme využít té situace. Já jsem ve zprávě začal popisovat nejprve eh, bezpečnostní situaci, protože hm, tam především jde o stabilitu, o vývoj. Status quo, pokud jde o neřešené konflikty, to je neakceptovatelná situace, je to nebezpečná situace, která by mohla kdykoliv přerůst ve větší napětí. Také, když pan doktor Kohen řekl, že na Horní Karabach je uh, uh, uh, i would say this is why in the... Je tedy mm, eh, mm, eh, mm, vlastně tou příležitostí pro Evropu. Ano, Evropa by měla eh, získat mandát a měla by tam být aktivnější. Zde bych chtěla slyšet názory kolegů. A také i je třeba tedy přijímat opatření pro budování kapacit, e, nástroje, které má komise. Komise má některé dobré nápady a já doufám, že e, i díky této zprávě hm, e, nastolíme nezbytné podmínky tak, abychom mohli zaktivovat více roli Evropské unie. Evropská unie již tam uplatňuje svoji sílu prostřednictvím východního partnerství, což je iniciativa, která má posílit regionální ekonomický eh, rozvoj země, aby se přiblížili k EU. Bez pochyby eh, tento proces přibližování a proximace bude mít stabilizační efekt na země a na celý region a proto bychom měli tento proces zcela podporovat. Důležité T je také apel na komisi a radu, aby urychlili e, proces e, readmisních smluv s Armenií, s Azerbajdžánem a mm, procesy vízových povinností e, i s Gruzií, tak abychom co nejdříve i uzavřeli komplexní smlouvy volného obchodu, které posílí ekonomický rozvoj a zlepší i, i možnosti investic do těchto zemí. Také Euronest a občanská společnost hrají důležitou roli. Fórum občanské společnosti je důležité, jak bylo řečeno, proto je třeba posilovat bilaterální, multilaterální kontakty s těmito zeměmi na úrovni občanské společnosti. Také bych chtěl zdůraznit ty programy budování eh, institucí, eh, jako je budování administrativních kapacit, eh, tedy správních orgánů, tak aby země, tyto země mohly nejlépe a neefektivněji využívat nástroje východního partnerství. Druhá část zprávy se zaměřuje na úsilí eh, třech zemí v regionu směrem k ochraně lidských práv, k demokratizace a zavedení principu právního státu. Zde Evropská unie by měla po, eh, poskytovat finanční nástroje, samozřejmě eh, za splňování určitých politických podmínek. Zde již máme určité úspěchy za sebou, ale chtěli bychom vidět větší úsilí na straně těchto zemí, a to především svoboda médií, eh, vol, svobodné volby, nezávislost soudnictví, lidská práva. A třetí část zprávy se zaměřuje na hospodářskou spolupráci a sociální rozvoj těchto zemí, což jsou předpoklady pro stabilitu v regionu. A samozřejmě, jak i řekli kolegové, toto by mohlo i zlepšit životní úroveň občanů. Nezapomínejme na to, že e, e, zde e, že eh, ta, eh, eh, že ta hranice Gruzie je a jenom a na Horního Karabachu se jenom 50 kilometrů od produktovodu, které přináší zdroje do Evropy. A proto je třeba i tam zlepšit bezpečnost dodávek energií a zlepšit atraktivnost investic do energetiky. Nezapomínejme na to, že náš plyn Eh, eh, jde tedy z Ruska, ale nezapomínejme na Číňany, kteří také tam hodně pronikají a i eh, že z Turkmenistánu do Číny plyne, nebo teče plyn. My hovoříme deset let už o projektech jako Nabuko a další, South Stream a tak dále. Já nevím, jak se všechny nazývají, je jich spousta. Ale nezapomínejme na to, že bez proaktivní role, bez naší politické silné přítomnosti, bez toho, aniž bychom tam byli, tak budeme outsideri toho procesu. Také Rusko platí dobrou cenu za plyn. Dneska už to není jako to bývalo dřív. Takže je to v jejich zájmu Eh, takže Rusové tedy platí dvakrát víc než Turci. A Evropská unie by tedy měla eh, lépe, vehementněji hájit své energetické zájmy v regionu a eh, plně se vrhnout do těch energetických projektů, které jsou tak důležité pro diverzifikaci dodávek energií EU. Tady asi bych možná skončil a řekl bych, že rád si vyslechnu vaše připomínky poněvadž doufám, že tato zpráva určitě přispěje k tomu, že Evropská unie bude e, viditelnější v tomto regionu. Bene, grazie, kolega Kirilo. Děkuji, kolego Kirilové, za představení zprávy. Já bych také chtěl si vzít slovo. Velice stručně. Poněvadž na mě udělalo dojem jedno tvrzení, které se týkalo náhodního Karabachu. Zde se říká, že Armenie, Azerbajdžán, že eh, eh, nemají zájem o větší zapojení do EU. A já si myslím, že to je docela i eh, signifikantní. To ukazuje na mm, to, Mm, jako autoritu má Evropská unie. My všichni očekáváme větší zapojení eh, v, v náhorním Karabachu a v celé oblasti, ale toto zapojení, ta angažovanost, tak eh, ta eh, nemůže tedy být nějaká zprostředkovaná. Chci připomenout, že ve skupině z Minsku tak to je skupina, kde ale Evropa nefiguruje, ale Francie tam je. Ale Francie tam nemá ani žádný mandát od Evropy, aby tam mohla být zastoupena v této skupině eh, z Minsku. Takže tam vlastně jedná sama za sebe. A já tedy bych se chtěl zeptat, jak eh, by Evropa mohla intervenovat, eh, aby skutečně měla politickou autoritu tam, nejenom, že bude poskytovat pomoc která je eh, tak nákladná, která, tady je to pomoc všem různým uprchlíkům a eh, eh, občanské společnosti. A dále, poslední věc. Hm, zde já zcela souhlasím s kolegou Kirilovým v tom, jakou roli by, měl hrát východ, by mělo hrát východní partnerství. A zde eh, pražské prohlášení hovoří o sociální, ekonomické oblasti, dem, budování demokracie, stability, bezpečnosti a také i o eh, bezpečnosti v oblasti energetiky, tedy v různých nejrůznějších sektorech. Ale Teď pokud jde o bezpečnost eh, v Gruzii, tak eh, ta druhá část, druhá eh, strana, tedy Rusko, <clears throat> tak zde to jsou dvě země, Arménie a Azerbajdžán, které jsou v situaci latentního konfliktu, nebo ať to nazveme jak chceme, je tam velké napětí. A to je něco, co musíme zcela vyřešit mezi těmito zeměmi, poněvadž eh, řešení tohoto konfliktu eh, v kontextu těch šesti partnerských zemí eh, znamená, zdali vůbec uspěje ta iniciativa východního partnerství nebo ne. A takže bych se chtěl zeptat pana Kirilová, zdali nemá za to, že pacifikace a řešení konfliktu v Náhorním Karabachu a tedy v těch vztazích mezi Arménií a Azerbajdžánem. Zdále to není předpoklad, základní předpoklad, i když asi ne jediný, proto abychom zaručili úspěch této iniciativy, tedy východního partnerství. L'onorevole Bizagic. Bizagic. La pronuncia orrenda probabilmente. Já jsem to asi strašně vyslovil. Tak, ordförande. Biračič. Tady já Již šest let jsem v Evropském parlamentu a proto jsem zvyklá na to, že mé jméno se tady špatně vyslovuje. Původně mé jméno pochází z Montenegra, z Černého Já jsem se narodila v Bosně, takže se docela dobře vyznám eh, v konfliktech. Sama jsem utečenec a proto jsem s velikým zájmem a napínavě sledovala diskusy a mám tady celou řadu komentářů k tomu. Eh, protože jsme pod časovým tlakem, omezím se na tom, abych řekla jenom něco velice krátce ke zprávě pana Kirilova protože já jsem zpravodajkou za Evropskou lidovou stranu pro tuto zprávu. Děkuji panu Kirilovi za dobrý základ. Tento text je skutečně výborným základem pro diskusy. Jistě k tomu dám ještě nějaké pozměňovací návrhy ale eh, vlastně výchozí body pana Kirilova podprší, podpořím s ohledem na nezbytnost společné strategii. To považuji za nezbytně nutné. Já jsem udělala vlastní zkušenosti a proto vím na základě svých zkušeností, že vždycky, když Evropa EU neměla silnou strategii, tak pak prostě nebylo možno vyřešit stávající konflikty. Ale když existovaly strategie, vždy bylo možno něčeho dosáhnout, například na základě rychlé reakce na Ukrajině anebo v Gruzii také význam ekonomického vývoje a občanské společnosti pro stabilizaci eh, v regionu bych eh, chtěla podpořit, ale u dvou bodů bych chtěla být poněkud kritičtější, a sice v otázce lidských práv a v otázce svobody sdělovacích prostředků. Tady se to sice nezmiňuje, ale myslím si, že by se vyplatilo to ještě silněji zdůraznit, především v takových zemích, jako je Azerbajdžán. Dokonce ani zpráva komise, kterou jsme dnes dostali, je vidět, že tady je komise velice kritická a pan, zpráva pana Kirlova se má nezdá dost kritická, proto podám pozměňovací návrhy. Jinak se domnívám, že ve výboru budeme moci ještě dlouho diskutovat a proto mohu teď skončit. Altri interventi? Ještě někdo chce slovo? Nikdo? A prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl podpořit to, co řekla paní Ibridžačič, pokud jde o pozici EPP ke zprávě pana Kirilova. Eh, eh, I já mu blahopřeji k tomu, ale určitá fakta Eh, popsaná ve zprávě, nejsou úplně přesná, pokud jde o Armenii. Já myslím, že asi on byl tvrdší k Armenii, než eh, eh, by bylo třeba. Například nejenom interně vysídlené osoby, ale i uprchlíci, to znamená Armenci, kteří musí odejít z Azerbajdžánu do Armenie, potom násilné události po volbách, tak přesně eh, takový to dojem nedělalo. Pan Nikol Pašinian, to je novinář, samozřejmě. Ale co on udělal a důvod, proč je předmětem vyšetřování, tak to se netýká plnění jeho novinářské funkce, ale eh, jeho eh, politických aktivit. Potom zde asi bude třeba ještě provést další korekce. Jinak eh, ta zpráva je velice dobrá. Kolega Nec, prego. Eh, a kolegyně Nec, děkuji pane předsedo nejprve. Se musím omluvit expertům, protože jsem nemohla si eh, všechna expoze vyslechnout, ale pročtu si to. Já, když poslouchám příspěvky kolegů, tak mě překvapuje, že možná zde je takový rozpor nebo eh, rozpor eh, z, z důvodu toho, že my, jako Evropská unie, my jsme přesvědčeni, že máme právo klást velké požadavky na země, které žijí v konfliktech, aby eh, zlepšili, změnili své způsoby, aby eh, mm, zcela tedy eh, působili podle našich hodnot a zároveň my jim tedy chceme pomáhat řešit konflikty. A já se ptám, do jaké míry E, tyto naše paralelní snahy mohou být sladěny. Vy chcete, aby Azerbajdžán dělal něco, aby, usnad, aby se snížil ten konflikt, na druhé straně požadujete a zcela správně požadujete, e, e, aby tam zlepšili stav demokracie a tak dále, aby tam byla svobodná média, žádní političtí vězni a tak dále. To je všechno správné. Ale Otázka je, zdali ten náš postoj eh, povzbudí Azerbajdžan či ty jiné státy, aby, eh, mm, aby vyřešili konflikt. Pomůže jim to vyřešit konflikt? Já to kladu jako otázku. Jaká je naše priorita? Abych to řekla jinak. Jaká je naše priorita? To znamená, aby všechny ty země se dostaly na standard našich hodnot, anebo aby nejprve vyřešili konflikt, anebo aby se pokusili zároveň o oboje? A jaký tedy má být nejlepší náš postoj? To je třeba si vyjasnit. A to jste také navrhli. V každém případě izolovat nějaký lid, nějakou zemi, to není dobré. To už jsme zkusili na Jižním Kavkaze a jinde u jiných sousedů a nefungovalo to. To je jasné. Takže měli bychom tam něco dělat, ale jak? A eh, já eh, se eh, pokusím to ještě více specifikovat, až si prostuduji tu slibnou zprávu pana Kirilova a hm, předložím nějaké pozměňovací návrhy. To je to, co mě trochu zneklidňuje zdá se mi, a já jsem byla ministriní pro evropské záležitosti v letech 2000-2003. I v období našeho předsednictví v roce 2001. A mě překvapuje, že každé to předsednictví vždycky se snaží a snaží se s tím něco udělat a ono to hned nezafunguje, no tak mm, mm, potom to skončí a, a zase to další předsednictví opět se pokusí a tak dále. Já to trochu karikatizuji, ale tak to v podstatě je. My se vždycky o něco pokusíme, ono to nefunguje, tak zkusíme něco jiného, to taky ne. A není to systematické, není, není tam kontinuita a e, není tam to hluboké pochopení složitosti a specifičnosti každé z těchto situací. Aspoň tak se mi to jeví. Děkuji. A e, nyní má slovo kolega Mirský, prosím. Godate kolege, godate Skrilo Kungs, es iepazinos ar jūsu ziņojumi. Milí kolegové, pane předsedo, pane Kirilové, já jsem si přečetl návrh zprávy a chtěl bych více informací k několika věcem. V pátém bodě hovoříte o Privileged Conflict Resolvers. Kdo to je? to privilegovaní, kteří budou řešit konflikt. Je to Rusko? No tak to tam jdete na papír, že to má být Rusko. A potom v článku 12 tam hovoříte o etnických čistkách. To mluvíte o čem? O Gruzii, o Abcházii? Můžete nám dát přesnější informace. Já jsem osobně navštívil Jižní Osety a tam gruzinská armáda zabila více než tisíc osetíců. O kom přesně zde hovoříte, pane Kirilové? je třeba, abychom hovořili konkrétně. Takovéto zprávě děkuji. Ultimo intervento. Poslední příspěvek do diskuze. Kolega Kelam, který chce něco upřesnit. Prezidente. Děkuji, pane předsedo. Já chápu Eh, obavy kolegyně Nejc, je třeba, abychom vystupovali systematicky, konzistentně, abychom eh, se vyhnuli tomu, že bychom vnucovali naše vzory suverénním státům. Ale zároveň si připomeňme, že tyto tři státy v Jižním Kavkazu eh, jsou členy Rady Evropy ze své vlastní vůle. To znamená, že na sebe vzali evropské demokratické závazky. Tudíž je zcela pochopitelné, že od nich očekáváme, že se budou chovat a vyvíjet ve světle těchto hodnot. Děkuji. Ano, a pan Kirilov chce reagovat, prosím, ano, a poté ještě experti stručně. Děkuji, pane předsedo. Nejprve začnu vaší připomínkou samozřejmě. Vy jste nejprve hovořil o e, tedy mandátu EU, takže vy jste my poprvé jako parlament se musíme zabývat e, touto otázkou, protože e, ano, ta skupina z Minsku má jednoho člena, který je členským státem EE, je to pro evropská země. A teď s tím, že vstoupila v účinnost Lisabonská smlouva, tak musíme nalézt nějaký mechanismus, abychom nejprve se obeznámili s tím procesem vyjednávání, protože někdy nebo komise dostane konfliktní zprávy o tom, jak se věci mají. A já nechápu, proč Francie v tomto období by měla vlastně eh, tam být a já si myslím, že mandát Evropské unie by měl být silnější. Takže to je věc k diskuzi. Samozřejmě mě by zajímalo, co si myslí kolegy, ale je to zvláštní, že my jako Unie nevíme a nevyjadřujeme se k tomu, co se děje v té skupině z Minsku. A možná, že to je jeden z důvodů, proč po tak dlouhou dobu tento proces se tak protahuje. A za druhé, hmm, pokud jde o náhorní Karabach, Já myslím, že do toho musíme zapojit Rusko. Vy jste slyšeli o moskevském prohlášení. Pokud já vím, i teď probíhají schůzky v Soči Ano, Rusko eh, musí být zapojeno, protože je eh, politicky velice přítomné v Arménii. A já doufám, že eh, s tou silnější rolí nevznikne nějaký tlak a nějaké napětí. Ne, musíme Eh, samozřejmě velice citlivě k tomu přistupovat, protože ten vztah je citlivý eh, mezi těmito zeměmi a také do toho musíme zapojit Turecko. Já bych chtěl eh, poděkovat za tu připomínku o lidských právech. A to je vlastně i to, co řekla paní Nejce. Ano, měli bychom mít mandát a Měli bychom apelovat na ty země v regionu, ale bez nějakých velkých očekávání. Zde je třeba, aby byl nastartován pokrok, aby se věci měnily. Proto já říkám, že bychom měli mít silnou politickou roli a e, vlastně mít ten e, politický náskok, protože když se tam zapojíme politicky a když eh, budeme eh, tam přítomni, tak potom budeme moci eh, vlastně působit i na stav lidských práv. Bude to mít takový pákový efekt. Protože pokud nebudeme mít ten efekt, a, tak a pokud to bude pouze politická retorika, tak to bude k něčemu. Ano, Rada Evropy, oni jsou členy Rady Evropy, je tam ten soud lidských práv a so, je tam i spo, řada rezolucí, o kterých hovořím ve zprávě. A tedy rezolucí usnesení parlamentního schromáždění Rady Evropy. A každopádně bychom měli apelovat na to, že tam musí být zaznamenán neustálý pokrok a My jsme již zahájili dialog a já mám takový mm, mm, pocit, že tedy e, ten e, mm, uvězněný bude tedy propuštěn do konce roku, protože my máme již podobné zkušenosti, když my přijmeme takové usnesení, tak dochází k propouštění na základě milosti a proto já hovořím o tom, že to naše politické působení musí mít nějaký pákový efekt. A také i pokud je o pana Kasulidis, souhlasím s tím, co jste řekl na adresu uprchlíků, to podporuji. A pokud jde o ty násilnosti, uvidíme, jak k tomu přistoupíme. Pan Smirsky, to je jasné, myslím, co jsem řekla, ano. Samozřejmě, já jsem měl na mysli Abcházy, Jižní Osety a zde je jasné, očí jde, kde zájmy. Možná o tom můžeme diskutovat později, nebo třeba předložíte pozměňovací návrhy. A pokud jde o ty čistky etnické, to je také jasné. Uh, to je něco, co nemůžeme tolerovat. Samozřejmě to můžeme vylepšit prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A teď velice rychle naši závěrečné slovo našim hostům. Pane předsedo, já jsem se jenom chtěla vyjádřit eh, k úloze EU v Nahorním Karabachu. Je, možná došlo k nedorozumění. Já jsem neříkal, že Azerbajdžán a Arménie by vítali EU v Nahorním Karabachu a to je smutné. Ale myslím si, že EU by tam mohlo sehrát úlohu ještě před vyřešením konfliktu. Ehm, může sehrát úlohu ve vojenské oblasti, civilní oblasti, může těm interně vysídlit vysedleným uprchlíkům pomoci navrátit se domů eh, do Náhorního Karabachu. Ale EU v současné době nemá u Azerbajdžánců ani Arménců dostatečnou kredibilitu. Eh, nezapomínejme, že ehm, komise ani EUSR nenavštívili Náhorní Karabach a neudělali ani mnoho pro ty ehm, vysídlené. Azerbajdžánu. EU se tedy musí snažit znovu získat důvěru u Arménců a Azerbajdžánců ještě než se konflikt vyřeší a doufejme také v době poté, co bude konflikt vyřešen. Děkuji. Dobře, já myslím, že můžeme uzavřít tento bod. Připomínám, že termín pro pozměňovací návrhy byl odložen eh, a je to eh, v poledne eh, 17. února, takže Prosím, máte na to čas do tohoto termínu, pokud chcete předložit pozměňovací návrhy. Ještě jednou děkuji hostům a teď eh, nakrátko přerušíme, abychom mohli přejít k dalšímu eh, bodu, což eh, je strategie EU pro východní partnerství na období 2011-2013 výměna názoru s komisí. Děkuji. Bene, kolegy, riprendiamo i no- Kolegové, budeme pokračovat s programem. A to je strategie pro východní partnerství. A tentokrát se zaměříme tedy, jak jsme řekli, na východ. A e, zde mm, víme, že tato rozprava je velice důležitá a my mm, e, musíme poskytnout eh, takové politické linie, eh, jak přistupovat k těmto zemím. A zde musíme i prověřovat eh, správné vynakládání finančních prostředků společenství a kam jsou určeny ty finanční prostředky, protože ty finanční prostředky musí být určeny na priority naší zahraniční politiky. Jak víte, Komise eh, přijímá novou strategii pro vyjednávání se těmito zeměmi na léta 2011-2013. A v této fázi právě zde máme komisi, která si vezme slovo. A my máme k dispozici syntetickou analýzu, kterou připravili experti, eh, což by nám mělo také pomoci v naší debatě. Eh, v květnu 2009 v Praze eh, bylo vytvořeno východní partnerství a v roce 2009 Evropská komise zahájila revizi finanční pomoci která se poskytuje zemím, které jsou součástí tohoto východního partnerství. A dám teď slovo panu John Kievovi, který je odpovědný za Ukrajinu, Moldavsko a Střední Kavkaz, který je z DG Relax a který velice stručně nám popíše činnost Evropské komise v oblasti zmíněné revize a především hlavní aspekty eh, strategického přístupu k tomuto regionu do roku 2013. To nám vše představí, tak prosím. Thank you very much, uh, distinguished members of parliament. Vážení poslanci, jsem velmi rád, že s, s vámi mohu hovořit o středně dobé revizi mm, nástroje NP, tedy pro eh, východní sousedy a Rusko. Na úvod bych rád zmínil, pár slov o smyslu tohoto nástroje a střednědobé revize eh, a výsledcích. Pak projdu jednotlivé státy a nakonec vám budu k dispozici pro otázky. Asi si vzpomenete, že smyslem střednědobé revize je strategicky hodnotit východní státy NPI a jejich vztahy s EU a jak se vyvíjejí. Díky tomu se můžeme přizpůsobit ve své strategii při odpovědi na eh, tu situaci. Základní závěry z revize je, že ve většině zemí došlo k prohloubení, ačkoliv nikoli zásadní změně vztahu s EU. Eh, strategie vůči těmto zemím, jak je stanoveno, zůstává platná a měli bychom i nadále ehm, pomáhat reformovat akční plány MP. Zároveň bychom měli prohlubovat vztahy, zvláště ve východním partnerství, což by se mělo také odrazit eh, v indikativních programech ENPy. Já se vrátím ještě podrobněji eh, eh, k hodnocení Ruska a Běloruska. Nyní se dostáváme ke kontextu. Východní partnerství a finanční krize ovlivnily vztahy EU s partnery a finanční asistenci těmto zemím. Východní partnerství je založeno na nové vizi vytváření vztahů s EU s Azerbajdžánem, Armenií, Běloruskem, Gruzí, Moldavskem a Ukrajinou, e, tak jak to bylo založeno na samitu v Praze v květnu loňského roku. A představuje to nejvýraznější změnu, kterou střednědobé hodnocení musí brát v úvahu. Hlavním smyslem partnerství je umožnit zrychlení politické asociace a hospodářské integrace mezi EU a partnerskými státy. Perspektivy nových asociačních dohod společně eh, s prohloubením eh, zóny volného obchodu založené na připravenosti těch států eh, splnit podmínky jsou hnacím motorem celého procesu. Musíme i nadále pomáhat těmto zemím, jak se připravují a vyjednávají eh, zmíněné dohody. Eh, jakou odpověď nabídlo NP na východní partnerství? Budu konkrétní. Evropská rada v březnu 2009 vyčlenila 350 milionů na podporu východního partnerství formou NP eh, indikativních programů. Budou tyto eh, prostředky věnovány na vytváření institucí regionální rozvoj a multilaterální spolupráci eh, komplexní budování institucí tam komise za, spolu s vládami začala zvažovat potřebu utvářet instituce, které by měly pomoci plnit závazky vyplývající z nového právního rámce regionální programy rozvoje, politika soudržnosti eh, začnou běžet od roku 2012. Financování multilaterální eh, dimenze východního partnerství zahrnuje podporu čtyřem tematickým platformám a pracovním programům takzvané vlajkové iniciativy a podpora občanské společnosti. Ehm, ehm, zaměřujeme se na kavkazské a východoevropské regionální chromáží, které by mělo vzniknout a vzniká také Euronest East, eh, což bude vítaným příspěvkem do partnerství. Kromě partnerství jakožto politického rámce Eh, nabízí nový program ENPI také příležitost na podporu regionálních iniciativ, jako například Synergie Černého moře a Severní dimenze. Nyní zmíním finanční a hospodářskou krizi, eh, která se výrazně dotkla tohoto regionu. S tím, že její projevy byly různé v různých zemích. Vznikly problémy s platební bilancí a rozpočtovými deficity, eh, nestabilitou bankovního sektoru a eh, také často negativním růstem mnoha zemích. Problémy s platební bilancí a rozpočtovým schodkem vedly k mobilizaci makrofinanční podpory, eh, především v souladu s balíčky od Mezinárodního měnového fondu. Takové balíčky už byly připraveny pro Gruzii a Arménii. Kromě toho se zaměříme na podporu investičních opatření dopravy a malých a středních podniků, především formou tzv. sousedských nástrojů pro investování, kde bude garantovaná možnost uvěrování ze strany Evropské centrální banky. EIB bude se zaměřovat také na rekapitalizaci důležitých bank. Ve střednědobém hodnocení se také ukázalo, že MP nemůže sloužit pouze jako krátkodobý nástroj pro řešení krize může a bude stimulovat udržitelný rozvoj a oživení v regionu tím, že podpoří reformy a přibližování se k normám a standardům EU. A to zvláště v oblastech jako energetika, životní prostředí, doprava a obchod pokud se podíváme na eh, část státu, jde o dobré vládnutí, PCA eh, a také klíčové partnerské sektory, jako například obchod, mobilita, energetika a životní prostředí, to vše zůstane středem zájmu. Tyto oblasti si žádají podporu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a velmi často podporu podpora ENPI eh, eh, představuje návaznost na předchozí programy. Nyní zmíním několik slov o specifikách každé z těch zemí. Ukrajina je na čele toho východního partnerství, ačkoliv i nadále očekáváme výsledky voleb. Obě, eh, oba kandidáti se zavázali k nad, ke spolupráci s EU, která bude také zdrojem finanční pomoci. K tomu patří také eh, asociační dohoda mezi EU a Ukrajinou, eh, akční plán v oblasti eh, spolupráce v oblasti vnitrospravedlnosti a hm, také zdůraznění právního státu, dobrého vládnutí a možnosti získávat mezinárodní investice jako zdroj domácího příjmu. Důležité je podporovat Ukrajinu v oblasti energetiky. K tomu bude patřit také spolupráce v reformě sektoru zemního plynu. Energetické výzvy Ukrajiny si žádají naší pozornost i nadále a podpora by měla obsahovat reformu energetického sektoru a také energetickou účinnost. Co se týče Moldávie, tak nová vláda nabízí vynikající příležitost postoupit dál v reformách a k tomu jsme reagovali na žádost Moldavska, abychom nabídli poradce. Moldavsko je nejchudší z těch zemí a získá si podporu v oblasti sociální ochrany, zdravotnictví, školství a až 15 veškerých vyčleněných prostředků bude zaměřeno na budování důvěry v oblasti podněstří. Co se týče Gruzie, tam předchozí aktivity v Jižní Osety a Eh, byly pře, a Abcházie byly přerušeny po konfliktu v roce 2008. Eh, v době po konfliktu eh, se snažíme plnit poválečné potřeby, ale kromě základních priorit i nadále se budeme snažit zmírňovat lidské následky konfliktu tím, že budeme podporovat osoby eh, bez domova, ty vysídlené. Budeme pomáhat utvářet důvěru, eh, oblast eh, dodržování lidských práv a občanskou společnost. To vše bude patřit do programu NP pro Gruzi. Podpora Arménie obsahuje také výraznější podporu pro regulatorní <clears throat> konvergenci a také nově se zaměřuje na mobilitu. Skupina expertů EU v souvislosti eh, s volbami v roce 2008 se hrala důležitou úlohu v poradenských službách vůči představitelům Arménie co do aplikace akčního plánu NP. Je připravena nabídnout specifickou podporu v oblasti eh, normalizace vztahů mezi Arménií a Turskem. A finance by měly přijít také z programu NP. Pokrok v Azerbajdžánu a realizace akčního plánu eh, byla pomalá a nerovnoměrná. Eh, I nadále máme obavy z nedostatečné svobody médií, lidských práv, protože to jsou oblasti, na které se budeme muset výrazně zaměřovat. Co se týče vývoje v řešení konfliktu s Národním Karabachem, EU může nabídnout specifickou podporu týkající se všech aspektů urovnání konfliktu, aspektů ochrany občanské společnosti. U Běloruska střednědobé hodnocení ukazuje, že můžeme vzít v úvahu závěry rady z listopadu loňského roku, včetně možnosti vytvoření společného střednědobého plánu. Střednědobé hodnocení ukazuje na pozitivní pokrok v demokratizaci a vytváření právního státu. Národní indikativní program bude zahrnovat období do roku 2011 a nový program bude pak mít platnost mezi lety 2012 a 2013. Budoucí eh, finanční kroky budou zahrnovat také Rusko a budou vycházet z regionálních a interregionálních alokací NP. Ačkoliv došlo ke snížení rozpočtových prostředků, Rusko si ani nepřeje, ani nepotřebuje bilaterální financování, ale žádáme si přeshraniční spolupráci s členskými státy s tím, že Rusko bude nabízet spolufinancování a je zaangažováno na celé věci. Sektory zájmu zahrnují také vyšší vzdělávání, programy akademické výměny a podpora lidským právům a aktérům občanské společnosti na závěr Asistence NP sehrává důležitou úlohu v našem úsilí posílit vztahy s našimi východními partnery. Doufám, že se mi podařilo vám ilustrovat, jak pomocí NP usilujeme o podporu ehm, politické spolupráce a hospodářské integrace těchto států a velmi rád zodpovím vaše dotazy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. I have on my list Mr. Na mém seznamu pan Vikeny. Prosím, slovo je vaše. Thank you, Chair. Uh, briefly, uh, I have a question regarding the Děkuji, mám otázku na východní partnerství. Děkuji za odkaz na Euronest, schromáždění, které má vzniknout velmi brzy, možná na konci března. A je velice dobré, že máme takovou multilaterální politickou platformu, kde můžeme o všech těch problémech diskutovat a e, do něhož zapojíme naše partnery. Položil bych tuto otázku, která možná bude znít trochu provokativně. Zdá se, že u některých partnerů panuje pocit, že e, přidaná hodnota východního partnerství e, je spíše ve zvýšeném počtu schůzí a co se týče financování projektů, tak se zdá, že někteří očekávali víc. Chápu, že je to nová politika, eh, prostředky už byly alokovány eh, na iniciativu východního partnerství eh, jsou trošku nové, jak už pro členské státy, tak pro východní partnery, tak pro komisi. Zajímalo by mě, jak hodnotíte projekty realizované ve východním partnerství do, k tomuto datu a zda do budoucna předpokládáte v té nejbližší budoucnosti nárůst prostředků iniciativám souvisejícím s východním partnerstvím a mám také otázku konkrétněji o Bělorusku. My nemáme tam ustavenou dohodu o partnerství, nebo ještě nevstoupila v platnost tato dohoda. Zatímco Bělorusko se aktivně podílí na východním partnerství a přichází zpětná vazba od komise o tom, že Bělorusko má zájem se na těch iniciativách podílet a zapojit se do celého procesu. Pan Mingereli řekl při své návštěvě našeho výboru, že se předpokládá, že opět začnou rozhovory o dohodě o partnerství a spolupráci. Máte k tomu nějaký harmonogram? A jaký očekáváte obnovený politický dialog s Běloruskem na základě závěrů Rady z konce loňského roku? Jaká je vaše strategie vůči Bělorusku v současné době? Já se ptám na tuto věc, protože toto patří pro nás k zásadním problémům, například v souvislosti s vytvořením schromáždění Euronest. The floor to Madame Netz. Děkuji. Nejprve chci poděkovat komisi za sdělení a moje otázka se týká občanské společnosti. A občanské společnosti, to, tedy to je téma, které eh, se často diskutuje v souvislosti s těmito zeměmi a je vaší ambicí pomoci rozvoji občanské společnosti eh, v souvislosti s vnitrostátními indikativními programy, protože u některých z těch států to rozhodně není snadný úkol vzhledem k obecné situaci tam jakým způsobem budete pokračovat. Ráda bych konkrétní odpověď. Děkuji. Další otázku. Prosím tak odpovědi. I, I think the, um, if you look at the Eastern Partnership, když se podíváte na východní partnerství, tak samozřejmě, pokud je o implementaci, tak ta je v běhu. Máme zde tu bilaterální dimenzi, jasný, máme jasný cíl, eh, jaká je nabídka, která je na stole a pokud budou splněny podmínky, tak je zde ta vize možnost podepsat dohodu o přidružení, včetně eh, komplexních smluv o volném obchodě i v zásadě eh, eh, se má zvýšit mobilita lidí a posílit spolupráce v různých oblastech jako energetika. To je jasná eh, naše nabídka, kterou jsme položili na stůl. A můj dojem je takový, že je pozitivně kvitována partnery. Jak jste řekl, pane předsedo, v úvodu nyní vyjednáváme dohody o přidružení se dvěmi zeměmi, Ukrajina a Moldavsko, a připravujeme i eh, eh, mm, vyjednávání pro ty eh, země kavkazské. A pokud jde o multilaterální dimenzi, tak jedna z novinek východního partnerství právě je, že se zavádí tato multilaterální dimenze, která podle mého soudu dá dohromady tyto partnery, jakožto partnery EU, to znamená, že se bude mezi nimi posilovat dialog a že e, lépe se obeznámí s našimi aky v různých oblastech. To je novinka a opět reakce, které jsem slyšel, je, že toto naši partneři vítají s nadšením. A pokud jde... Nevím, jestli jsem zcela pochopil otázku. Tady hm. e, eh, e, eh, hovoříme o období 2011-2013. To je naše programovací období. A pokud jde o alokace eh, těch finančních prostředků, tak my eh, již tento rok začneme implementovat určité aktivity, tedy v roce 2010, s tím, že další budou následovat. Nemohu teď říci, stali vyčleníme větší finanční zdroje, samozřejmě to bude záviset na možnostech rozpočtu, a asi teď je předčasné toto odhadovat. Bělorusko teď. Jak asi víte, tak my již v roce 2008 jsme vytipovali pět oblastí, kde bychom chtěli vidět určitý pokrok, pokud bychom chtěli eh, eh, s Běloruskem eh, prohlubovat naše vztahy. Týká se to tedy pozastavení zákazu víz, a mm, samozřejmě to všechno závisí na pokroku. Rada také i chce, abychom implementovali dvě opatření. Na jedné straně komise by měla připravit návrh takzvaného společného dočasného plánu máte vlastně takový stínový akční plán do doby, než budeme mít užší smluvní vztahy s Běloruskem. A za druhé, rada také i nás požádala, abychom připravovali, abychom připravili eh, mm, ty pokyny pro vyjednávání, pokud bychom mohli začít vyjednávat o readmisní smlouvě a uvolnění vizové povinnosti. Snažíme se tedy apelovat na ně, aby učinili pokrok v těchto pěti oblastech a jasně jsme jim deklarovali, že pokud k tomu dojde, tak eh, eh, jim předložíme jasné nabídky. To je náš přístup pokud jde o zapojení občanské společnosti. Obecně bych řekl, že máme velice čilé kontakty s občanskou společností, za prvé e, v kontextu takzvaných zpráv o pokroku, které teď připravujeme a zde hodně právě spoleháme na informace od občanské společnosti a snažíme se e, i e, tyto jejich vstupy nějak tam zapracovat. Dále e, v rámci akčního programu také i se snažíme konzultovat občanskou společnost, když připravujeme ty konkrétní akce pro akční plán. Thank you. Děkuji. Pan Galer. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za vaše dosavadní vysvětlení. Víte, že v principu máte pro tuto politiku podporu našeho výboru i našeho parlamentu, protože máme politický zájem na tom, abychom ve vztahu k těmto zemím se dostali dopředu. Eh, jednou otázkou je, možná je to něco, kde bychom mohli tyto politiky provozovat poněkud konkrétně. Rád bych od vás se dověděl na každou zemi jeden konkrétní projekt EU, na který jste obzvláště hrdý a co bych také mohl vnést do debatách o rozpravě mm, e, týkající se spolupráce těchto zemí. Arménie, Azerbajdžán, Gruzie, Moldava, Ukrajina, a pro mě za mě třeba Bělorusko. Mohl byste tady jmenovat jeden konkrétní příklad, že byste řekl to, co jsme od, roce 20, od roku 2007 naplánovali, tak tohle, to a to se nám obzvláště podařilo. A tyto vaše příklady bych si rád vzal sebou domů a dát bych to šířil ve veřejnosti. Děkuji. Mr. Protasievič. Pan Protasievič and you, you will not be surprised that I will... Asi vás nepřekvapí, že já položím otázku na Bělorusko. A také navážu na otázku pana Vegedinga. Ještě k tomu dokumentu. Možná to je jediný materiál vydaný komisí, který se týká nástroje východního partnerství eh, a Běloruska, protože ta zpráva ta nehovoří o Bělorusku. Samozřejmě možná, možná nadešla chvíle, abychom se zeptali, zdali, nebo pokud jde o druhou část, eh, tedy eh, toho období 2007-2013, takže teď vlastně o tuto fázi jde. Tak podle mě zde jsou dvě priority pro Bělorusko. Za prvé, to jde o tu e, dohodu o uvolnění vizové povinnosti, tak abychom e, otevřeli Evropskou unii pro občany Běloruska. A za druhé, paralelně spolu s vyjednáváním e, s orgány Běloruska, to jsou vyjednávání, která jdou docela rychle, jak řekl pan Ringlari, je to docela slibné i ale jediný problém je, že zároveň běloruské orgány se snaží omezit jakékoliv zapojení občanské společnosti. Třeba když se podíváme na čísla, pokud o rozpočet, který byl vyčleněn na Bělorusko, na ten národní indikativní program, tak zde to bylo pouze 20 milionů, to akceptuji. Ano, to je výjimečná situace tam. Ale 70% eh, je na sociálně ekonomický rozvoj a e, e, 34 na rozvoj demokracie. Takže zde já myslím, že e, je důležité tam podporovat demokratický rozvoj. To je právě ta podstatná část eh, těch našich kontaktů. Jak jsem řekl, běloruské orgány dělají všechno, aby odstřihli občanskou společnost eh, a demokratickou opozici. I ty, kteří jsou umírnění a kteří uh, Eh, jdou eh, tím postupným procesem demokratizace, kteří inklinují k tedy postupnému dem- procesu demokratizace, tak i ty se eh, běloruské orgány snaží vyloučit. Vyloučit jejich účast na vztazích s Evropskou unii. Děkuji. Any other question? Další otázky. Prosím, takže odpovědi. Děkuji. Já zareaguji na tu poslední otázku. A možná spíš asi bych požádal kolegu po pravici, aby odpověděl na tu první otázku, aby vám dal pár příkladů. A takže dvě odpovědi, pane Prosativis. Já vím, že vás Bělorusko hodně zajímá. A vzhledem tomu, že ta situace není vyjasněná tam. A právě proto my jsme eh, ještě hm, ten indikativní program prodloužili o jeden rok. A čísla, která zmiňujete, ta se týkají dlouhého období, a, ale v podstatě nám z toho období zbývá jeden rok. My jsme se hm, snažili o obezřetné plánování v takovéto situaci, kdy asi budeme muset eh, plánovat s různými možnostmi do budoucna a to potom se provede eh, prostřednictvím té střednědobé revize. Doufujeme za rok. Také Tady jde o eh, pomoc INPI v kontextu národních indikativních programů. Máme ale další nástroje kterými poskytujeme podporu, třeba rozvoje lidských práv, demokracie, o to vám jde, eh, například eh, Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, to je jeden nástroj, eh, potom další nástroj je určen místním samozprávám a nestátním subjektům, což je vlastně režim takových grantů, které se poskytují konkrétně Eh, subjektům, které mm, mm, eh, sledují plnění určitých cílů v této oblasti. Děkuji. Pane předsedo, pokud mohu, co se týče hodnocení programů eh, sedství. My bychom velice rádi vás seznámili s naší výroční zprávou aktivit, kde se konkrétně zaměřujeme na výsledky. Ale je to také dobrou příležitostí nabídnout některé příklady eh, takto přímo bez přípravy, když hovoříme o soused, politice sousedství, například konference dnes odpoledne o zmrazených konfliktech, kde například mezi Ukrajinou a Moldavskem eh, jsme financovali eh, mise eh, pohraň, přeshraniční pomoci, kde se účastnili policisté ze 17 členských států. Smysl byl dvojí. Jednak eh, propojit spolupráci eh, policie a celní zprávy, ale nejenom v té jedné zemi, ale na obou stranách hranice eh, a také v okolí Poněstří. A Snažíme se také zmírnit negativní aspekty, například mezinárodního zločinu, hospodářské kriminality v okolí takové země, takového území a zároveň se snažíme využít eh, poučení z terénu v oblasti ostrých hranic a celní zprávy. Snažíme se toto promítnout do eh, přezraničních programů v oblasti spravedlnosti, při spolupráci s Ukrajinou a Moldavskem. My jsme se snažili také zdůraznit ehm, readmisní dohodu, kterou Ukrajina posla, podepsala s EU. A pokud jde o Gruzi, tak eh, kromě těch obdivuhodných snah eh, s velkou podporou parlamentu eh, pomoci interně vysídleným osobám. Mě zaujalo, jak se nám dařilo zvládat nedostatky v trestně právním systému vůči mladistvím. A to nejenom systém vedení, eh, řízení proti nezletilým, ale také počty zadržovaných, nezletilých a tak dále. To je velice složité téma. V Arménii se nám také dařilo dobře. Uh, Jsme se skutečně eh, snažili zdůraznit systém školství, pomoci ve školství v Azerbajdžánu, myslím, je pozoruhodné především působení v oblasti energetické účinnosti ehm, Eh, ekonomika, která je bohatá na ropu, eh, působíme na ní v tomto smyslu, aby zajistila energetickou účinnost v domácnostech a také podpora čisté energie. No, to je velice důležité pro všechny zmíněné státy. A Důležitá je také naše eh, snaha zviditelnit se eh, i v očích občanské společnosti. Tady reaguji například eh, na vaše připomínky v Azerbajdžánu. Jsme loni podepsali první z několika kontraktů, které řeší zásadní problémy a e, tím pádem jsme pomohli rodící se občanské společnosti. Tolik tedy takto bezprostředně citace případů, kde se nám dařilo, kde se, e, jsme dokázali e, podpořit programové prvky naší politiky. Máme tedy konkrétní příklady z terénu, jak se nám daří. Pane předsedo, možná bych mohl doplnit dvě, dva případy, které také ilustrují naši práci. Například eh, tým eh, poradců na vysoké úrovni, jak jsem o tom hovořil na úvod svého vystoupení, eh, ten jsme nasadili v Arménii. A to je přesně ten typ reakce, kterou potřebujeme, eh, kterou potřebuje Arménii ve fázi svého vývoje. Tito poradci pomáhají arménské vládě eh, řešit problémy ekonomické integrace a politické asociace v kontextu východního partnerství. A skutečně tato příprava je velice důležitá. Je to pomoc, které si arménské úřady velmi váží. A eh, toto děláme také v reakci na Eh, jmenování nové vlády. Nám se podařilo eh, po nastoupení nové vlády do úřadu během léta eh, vyslat dva hospodářské poradce a na počátku tohoto roku ještě nabídneme další členy týmu poradců. A když hovoříme o Gruzii, tak si myslím, že naše asistence, z níž část je financována z nástroje NP a část z nástroje pro stabilitu. Nám se podařilo úspěšně pomoci právě těmto vnitřně vysídleným osobám Eh, kteří byli vysíleni po konfliktu z roku 2008 a my se snažíme také utvářet kapacity místní občanské společnosti, podporujeme utváření důvěry, mediaci, zlepšování informovanosti ve veřejnosti a také nabízíme obecnou podporu v tom kontextu, což je velice konkrétní eh, a zacílená akce. Děkuji. Grazie. Děkuji, nevidím nikoho jiného, takže můžeme uzavřít jednání. Připomínám, že eh, v 18.30 eh, začne výměna názoru s Medlin Albrightovou a jejími spolupracovníky ohledně revize strategické koncepce NATO 18.30, takže za půl hodiny. Děkuji všem za spolupráci.